Dámy a pánové, dobré odpoledne. Zahájíme dnešní zasedání. Vítejte. Nejprve se schválíme pořad jednání. Nevidím nikoho, kdo by něco namítal, takže si můžeme pořad jednání schválit. Ještě v souvislosti s programem dnešní schůze chci zmínit dvě věci. k to, eh, že proběhne zítra v úterý aktuální diskuze a bude se věnovat situaci v Egyptě. Budeme o tom diskutovat společně s panem Kristianem Bergerem, který je ředitelem ESVČ eh, e a Další věc, o které se chci zmínit, je to, že na pořadu jednání je nový bod, konkrétně výměna názorů s předsedou Černohorského parlamentu Rankem Kryokapičem. Diskuze proběhne zítra ve 4 hodiny odpoledne. Pokud jde o oznámení předsedy, žádná sdělení nejsou, tudíž můžeme přejít k dalšímu bodu, což je schválení zápisů ze schůzí, které se konaly 18. října, 25. října, 15. listopadu Chcete se vrátit ještě k programu? Prosím, paní kolegyně. Děkuji. Chci se zeptat, pokud jde o pořadí zítřejšího hlasování, zda by bylo možné začít zprávou paní Bajdere, protože naše stínová zpravodajka se může dostavit pouze na začátek, poté musí odejít. Bylo by tedy velice dobré, kdyby bylo možné zprávy na to hlasování zařadit tak, abychom začínali zprávou paní Ines Bajdere. Uh, is it okay? I... Chci se zeptat eh, především pana Predy, zda s tím souhlasí. Je to v pořádku? Výborně, pane Roučku. Kde pak máme pana Roučka? Souhlasíte také? Ano, prosím. Pan Rouček bez mikrofonu. Pan předseda. Dobře, takže kolegové mají pochopení, je tedy možné zítřejší pořadí při hlasování pozměnit. Nyní tedy zpátky ke schválení zápisů z předchozích schůzí. Jde o zasedání z 18. října, 25 října, 15. listopadu a 26. a 27. listopadu. Pokud nemáte nikdo žádné námitky, vidím, že ne, v tom případě zápisy z těchto schůzí považujeme za schválené. Nyní se dostáváme k bodu číslo 4 na programu jednání, což je souhrná monitorovací zpráva o Chorvatsku za rok 2012. Ještě předtím, než se budeme věnovat druhému posouzení návrhu zprávy o Chorvatsku, bych chtěl velice vřele přivítat delegaci poslanců chorvatského parlamentu, kteří jsou na studijní návštěvě v Evropském parlamentu. Vážení přátelé, tento výbor je skutečně potěšení tím, že jste se na naše zasedání dnes mohli dostavit. Dobrodošli. Vítejte. So, let us now turn... Takže teď se můžeme vrátit k tématu, kterému se teď budeme věnovat, a to je monitorovací zpráva o Chorvatsku. Je to poslední zpráva, kterou náš výbor zpracuje k Chorvatsku. Chorvatsko se stane 28. členským státem Evropské unie 1. července letošního roku a doposavat 24 členských států a Chorvatsko ratifikovali přístupové smlouvy. Při této příležitosti bych velice rád vyzval členské státy, které tak doposavat neučinily, tedy Německo, Dánsko a Slovinsko, aby ratifikační proces dokončili a aby tak učinili včas, aby Chorvatsko mohlo přistoupit k Evropské unii podle jednomyslně odsouhlaseného časového plánu. Já bych v této souvislosti chtěl také přivítat úsilí chorvatské a slovinské vlády při hledání eh, řešení problému Ljubljanské banky. A teď už bych předal slovo panu Roučkovi, aby nám stručně představil pozměňovací návrhy. Myslím, že jich bylo předloženo na 62 a je tady také pět kompromisních návrhů. Máte slovo, pane Roučku. Pane Rouček, děkuji, pane předsedo, jak už jste sám uvedl, jedná se o druhou diskuzi. Bylo předloženo 66 pozměňovacích návrhů, většina z nich velice konstruktivních a jsou v souladu se závěry naší zprávy. Příprava zprávy ukázala, že Evropský parlament je jednotný a dosáhl konsenzu, který se týká eh, všech politických skupin a hlavním signálem naší zprávy je, že Chorvatsko směřuje k přistoupení v, červen, v červenci letošního roku. Chorvatsko eh, splnilo v podstatě všech deset úkolů z říjnové zprávy poslední se týká budování pohraničních eh, zařízení u Jaderského moře, což je věc, která by měla být dokončena do dubna. Je předloženo také pět kompromisních návrhů, které se týkají dlouhodobých eh, výzev, především posilování právního státu, soudnictví a posílení boje s korupcí na vysoké úrovni. Já si myslím, že zde panuje v parlamentu i v tomto výboru konsenzus, že právní stát musí zůstat v případě Chorvatska prioritou a nejenom eh, v předstupním období, nejbrž také po vstupu. A že to musí být proces řízený eh, ze samotného Chorvatska a musí zde existovat řádný parlamentní dohled a proto jsou zde také kolegové poslanci z chorvatského parlamentu a že je potřeba také dohled občanské společnosti. Další kompromisní návrh eh, hovoří o regionální roli Chorvatska a o nutnosti další stabilizace a rozšíření regionu. Zde žádáme vyřešení bilaterálních sporů, tak aby nebránili dalšímu integračnímu procesu. Zatím není vyřešen případ Ljubljanské banky. 6. února se sešli ministři zahraničních věcí, kteří oznámili, že bylo dosaženo dohody, respektive předběžné dohody a nakolik vím, tak 11. března se setkají také premiéři obou dvou států. Doufám, stejně jako asi my všichni doufáme, že obě strany si jsou vědomy významu současné situace a toho, že je nutné najít řešení. Je potřeba, aby březnové rozhodnutí premiéru následně mohlo být odsouhlaseno parlamenty obou dvou zemí, což se souvisí s ratifikací především ve Slovensku. Na závěr bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za velice konstruktivní spolupráci a těším se na vaše vyjádření. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji, a nyní už předávám slovo stínovým zpravodajům. Začnu panem posletem, prosím. Danke, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já bych se nejdříve rád omluvil. Mám jsem tedy mírně nachlazen a můj hlas nefunguje stoprocentně, ale rád, rád bych rovněž zdůraznit, zdůraznil, že spolupráce byla skvělá s panem zpravodajem všechny politické skupiny se vlastně byly schopny dohodnout a shodnout a e, vy jako předseda jste právě správně předeslal, že to bude vlastně poslední zpráva, kde monitorujeme Chorvatsko. A tady malá korektura. On vlastně tady je to sice stanovisko, kde se vyjadřujeme k aktuální situaci v souvislosti s tím, co nám v nejbližší době předloží komise jako monitorovací zprávu, ale co by parlament, a to bych rád na to připomenul, to připomenul. My jsme vlastně už Chorvatsko schválili. 1. prosince jsme hlasovali, to už bylo v roce 2011, a tam jsme, co by Evropský parlament, právně závazným způsobem schválili přístup Chorvatska do EU a chorvatský lid poté rovněž eh, většinově souhlasil se vstupem do EU a tímto vlastně začal ratifikační proces. A tam bych chtěl připomenout, že všechny členské státy přístupovou smlouvu podepsali a v současné době některé z nich, a to je v souvislosti s tou zprávou pana Roučka, se tvářit, jako kdybychom vše znovu otevírali. Celý ten postup ne, o to vůbec nejde. Ehm, vše už doběhlo. Jde pouze o těch deset bodů, které jsou předmětem té zprávy, komisní zprávy, kterou komise, tedy s kterou předstoupí v nejbližších týdnech. Tedy rád bych poprosil, abychom opravdu už se nesnažili zde se eh, vyjadřovat v tom smyslu, že se znovu něco zahajuje, projednává a obracím se konkrétně na tři země. Slovensko, Dánsko a i na svou vlastní zemi. A tady musím zdůraznit, že mě velice, velice mrzí, že právě Německo na samotném počátku tohoto eh, procesu Chorvatsku eh, poskytlo veškerou možnou podporu a nyní zdržuje při ratifikaci a to není zdůvodnitelné. To musím jasně říci, ale jsou i různé síly v jiných zemích, které se někdy schovávají za politické důvody a rovněž eh, podporu různým bilaterálním záležitostem, ale o to nejde. My jsme se tady přece shodli nadstranicky a ještě jednou opakuji, dáváme Chorvatsku zelené světlo, aby vše v souladu s tou smlouvou podepsanou se opravdu konalo 1. července a to, že vybízíme státy, které dosud eh, smlouvu neratifikovali, že vybízíme, aby je ratifikovali a tam já rovněž v tom pozměňovacím návrhu jasně říkám, že vlastně už máme ve svých řadách chorvatské pozorovatele. Já jsem velice vděčný za to, že vlastně je jasné, že jsme spíše u konce celého procesu, nikoli na jeho počátku. Thank you very much, Mr. Posel. Děkuji, pane Poselte. A nyní Ivo Weigl. Hvala lepa, gospod predsednik. se... Děkuji. Kar je gospod. Děkuji. Já se chci připojit k tomu, co řekl pan Poselt. Nechceme dnes předkládat eh, žádné nové problémy, které by se týkaly přistoupení Slovenska k Evropské unii. Naopak, jsme přesvědčeni o tom, a o to také usilujeme, aby se Chorvatsko stalo členským státem EU 1. července letošního roku. Z tohoto důvodu bych chtěl také velice vřele přivítat naše, naše kolegy z chorvatského parlamentu, kteří dnes mezi nás zavítali. Domnívám se, že je velice důležité, aby náš výbor pro zahraniční záležitosti vyslal jasný signál Chorvatsku, že si přejeme, aby tento stát se stal dalším členským státem EU. Také chci zdůraznit vynikající spolupráci um, nás jako stínových zpravodajů s panem zpravodajem Roučkem. Samozřejmě jednotlivé politické skupiny mají své různé politické priority či e, drobné niance, přesto se domnívám, že ta spolupráce byla vynikající a ohledně nejdůležitějších bodů se nám podařilo dosáhnout schody a to vše ve prospěch Chorvatska jakožto budoucího člena Evropské unie. Já za liberály bych chtěl říci, že jsme vždy podporovali rozšíření Evropské unie také o Chorvatsko. To je, myslím, jasné. Pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, které předložila naše politická skupina, zde bych chtěl poukázat především na dva pozměňovací návrhy. Na návrh, který hovoří o respektování všech menšin, to znamená národnostních menšin i menšin ostatních. Teď mám především na mysli skupiny LGBT. A v tomto pozměňovacím návrhu hovořím o nepřijatelných vystoupeních ze strany chorvatské katolické církve, která používá jazyk eh, směrem ke skupinám LGBT, který je zcela nepřijatelný a je proti hodnotám, které sdílíme v rámci Evropské unie. Dále se chci zmínit o možnosti vytvoření takého takového prostředí, které umožní soužití všech skupin, včetně těch, kteří museli opustit Chorvatsko během občanské války. Myslím si, že dveře musí zůstat pro všechny tyto skupiny občanů otevřené, aby se mohli vrátit, pokud se tak přejí tato možnost musí existovat v praxi, ne pouze na papíře. A pokud jde o případ Lublanské banky, to je další věc. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že toto nebude problém, že to nebude věc, která by měla spozdit přistoupení Chorvatska do Evropské unie. Myslím si, že všechny strany tady v Evropském parlamentu uh, se shodnou na tom, že situace je urgentní, tato věc je prioritní, je potřeba ji co nejdříve vyřešit. Je také pravda, že politická situace v mojí zemi je poněkud komplikovaná, ale všichni věříme, že toto nebude překážkou a problém bude vyřešen. Je tady eh, otázka voleb, kdo zůstane ve vládě, kdo nikoliv, samozřejmě, ale my jakožto země jsme vyjádřili jasnou podporu pro vstup Chorvatska do Evropské unie a to platí. Pane předsedo, domnívám se, že bychom neměli eh, zde poukazovat na parlamenty, které zatím neratifikovaly přístupovou smlouvu, protože každý stát má svůj ratifikační proces a já myslím, že v každém státě nakonec skončí tento proces úspěšně. Děkuji. Děkuji. A nyní jako další paní Franciska Brandner, prosím. Děkuji. Rovněž eh, ze strany naší politické frakce vřele vítáme naše chorvatské kolegy. Já rovněž bych ráda poděkovala jak panu Rouškovi, tak stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci v minulých týdnech. Myslím si, že opravdu ty kompromisy jsou vyvážené, nosné a rovněž eh, si myslím, že poskytujeme dobrá vodítka i komise takto kvalitně postupovala za posledních pár měsíců. My jsme tam um, předložili některé pozměňující návrhy, aby to bylo jednak jasnější, jednak víc niancované a většina z nich byla přijata v rámci kompromisu pozměňujících návrhu, Jak už bylo řečeno, E, určité oblasti, kde chorvatská vláda musí snažit víc, je právní stát, e, boj s korupcí, e, větší důraz na spolupráci s soudem pro vážné zločince a tak dále. Já rovněž nemám žádných pochyb, že Chorvatsko se stane dalším členem EU v létě a myslím si, že všichni máme radost, že už se na to těšíme. Musíme zdůraznit, že opravdu ratifikační proces nesmí být zneužíván pro nějaké bilaterální účely. Tento parlament musí v tomto smyslu vyslat jasný signál. My musíme jasně říci, ano, komise identifikovala určité oblasti, kde ještě je třeba mnohé zlepšit, ale bilaterální záležitosti z toho musí být vyňaty. Rovněž si myslím, že všechny členské státy by zde měly jít příkladem v této oblasti. Neho, nemohu než opakovat eh, to, co řekl pan kolega Poselt o mé vlastní zemi. Doufám, že se dočkáme brzké ratifikace. A mimochodem přeji vám eh, brzké uzdravení. Je mi líto, že máte takovouto nepříjemnou rýmu. Ještě bych ráda upozornila na dva pozměňující návrhy, kde se snažíme zdůraznit to, že je, e, stojí za to e, vyvozovat ponaučení e, z chorvatského procesu. Druhá část, poslanec návrh 56, tam přesně se to týká té záležitosti bilaterálních záležitostí. A tam navrhujeme takový mechanismus pro arbitráž a e, vyjednávání, který umožní zem, zemím řešit bilaterální otázky, které nebudou zasahovat do přístupového jednání a celých postupů, e, které, kterým se řídí přístupové jednání. Prostě jasně se tam musí e, říci, že bilaterální záležitosti nesmí být součástí této věci a druhý to je 61, kde hovoříme jasně, že eh, se musí ehm, žádat komise vypracovaný návrh, jak do procesu přistoupení více zapojit občanskou společnost a parlamenty kandidátských zemí. Tam jde právě o to, že občanská společnost by měla tedy se stát více součástí všeho a to je ponaučení do budoucna. A děkuji, že jste podpořil, tedy doufám, že vše bude podpořeno a děkuji za spolupráci. Děkuji, říká předseda. Monika Makovej jako další. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Začnu tím, že přivítám Chorvatsko jakožto nového člena Evropské unie od tohoto léta a nechám pozdravovat eh, všechny chorvatské občany. Za druhé bych ráda vyjádřila vděk panu zpravodaji za to, že přijal většinu mých pozměňovacích návrhů, pokud jde o reformu justičního systému, boj s korupcí a boj s podvodníky. Děkuji vám, že jste tyto pozměňovací návrhy zohlednil. Souhlasím s vámi, že Chorvatsko musí dále pracovat na dalším budování právního státu. To musí být jednoznačnou prioritou. Za třetí bych pak ráda připomněla, že jsem eh, předkládala pozměňovací návrh, o kterém teď budu mluvit. Konkrétně tedy pozměňovací návrh, eh, ve kterém připomínám, že ta opatření pro boj proti korupci a podvody musí pokračovat i nadále a musí být posílena. A vyzývám v něm Evropskou unii, Evropskou komisi konkrétně, aby ve spolupráci s, rakouskými, eh, s chorvatskými úřady vytvořila postpřístupový evaluační mechanismus, který bude hodnotit střety zájmu v případech organizovaného zločinu, údajných podvodů a všech dalších aspektů implementace těchto reform. Takovýto mechanismus podle mě je prospěšný pro celé Chorvatsko, protože Chorvatsko chce, aby tyto reformy pokračovaly, je to v jeho zájmu. Je v zájmu Chorvatska, aby tyto reformy pokračovaly a aby se i nadále s komisí v rámci takovéhoto mechanismu spolupracovalo. Bude to důležitý podporný nástroj. Nevidíme jiné východisko, než že tato podpora musí pokračovat i dále. Ráda bych vám uvedla několik příkladů, proč ještě věci nejsou tak růžové, jak by měly být. Samozřejmě, když přistupuje nějaká země, to politické rozhodnutí. Víme, že všechny tyto reformy nelze provést přes noc, ale je potřeba mít garance, že budou pokračovat. Dovolte mi proto uvést příklad toho, co je například třeba monitorovat eh, v rámci takovéhoto mechanismu. Třeba střed zájmů. příslušná komise pro sledování střetu zájmu zatím nebyla ustavena. Nevíme, kdy to bude a zda vůbec. Doufáme, že ano. Členové e, byli pro tuto komisi, pro tento výbor vybráni teprve asi před deseti dny. A to je, myslím, přesně ten důvod, proč takovýto druh mechanismu potřebujeme. Nebo jiný příklad. Politická jmenování na ministerstvech šly o krok dál v současné garnituře, takže je jich více, není jich méně. Další příklad. Lidé, kteří sedí v dozorčích radách státních společností, byli nahrazeni politicky motivovanými jmenováními. A tato politizace znamená ubírání se špatným směrem a je to potřeba kontrolovat. Nebo další příklad, financování politických stran a nový zákon o něm. Pozměňovací návrhy zatím eh, nebyly přijaty, tedy to je situace z před asi necelými dvěma týdny a ten zákon vůbec nebyl implementován. Je potřeba zajistit, aby jeho implementace byla řádná a aby byla v, souvislo, v souladu s tím, co vnímáme jako evropský rámec financování politických stran a kampaní. Dále není vůbec jasné, kdo vlastně bude mít hlavní funkci v dohlížení nad těmito antikorupčními opatřeními. Byl ustaven jakýsi výbor, který se však za posledních šest měsíců setkal jenom jednou. A to jsou všechno věci, které by měly být součástí tohoto celého mechanismu. Já to eh, nechci srovnávat s jinými mechanismy, které máme v Chorvatsku, ale myslím si, že komise společně s chorvatskými úřady by měly vypracovat nějaký proces, nějaký postup, který zajistí ehm, soustavné sledování těchto procesů a náležitou podporu chorvatských úřadů v jejich implementaci. Děkuji. Děkujeme vám, paní kolegyně. Eh, rád bych poprosil kolegy, aby se pokusili o stručnost eh, jako další eh, paní Dáňa Fajon. Najprej děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve říci, že Chorvatsko bude dalším úspěšným příkladem, pokud jde o rozšiřování Evropské unie. Myslím, že je jasné, že pro nás přistoupení Chorvatska je velice důležité z hlediska mezilidských vztahů, hospodářských i obchodních vztahů. A je to důležité pro celou eh, naši oblast, pro celý balkánský region. Je to významný signál o tom, že rozšíření je realitou a že pokračuje i nadále. To je, myslím, důležitý signál. A jak už řekl sám pan Rouček, Chorvatsko splnilo vlastně skoro všechny své závazky, takže doufám, že hodnocení výboru bude pozitivní. Slovinský prezident Janeš Janca eh, ano, trochu eh, neobvykle reagoval, pokud jde o téma Ljubljanské eh, banky, ale já doufám, že to nebude překážkou pro vyřešení tohoto problému. Já doufám, že zasedání 10. března, zasedání na vysoké úrovni povede k vyřešení tohoto konfliktu, který není pouze sporem bilaterálním, nýbrž také dědictvím rozpadlé Jugoslávie. A jak už řekl můj kolega, je eh, pravda, že eh, Nevíme, jak bude vypadat vládní situace na Slovinsku v blízké budoucnosti. Každopádně je ratifikace této smlouvy velice důležitá věc. Doufáme, že vláda a parlament Slovenské republiky jakožto prioritu schválí tuto smlouvu a že nebudeme poslední. Chci pogratulovat panu Roučkovi ještě jednou za skutečně vynikající práci. Je pravda, že i my jsme byli hodně aktivní, pokud Jde o to, co představuje přistoupení Chorvatska k Evropské unii a tak bych se ještě o několika věce zmínila. Pokud jde o e, otázku stabilizace a integrace EU, myslím si, že tady je důležitá zkušenost celého eh, západobalkánského regionu. Je pravda, že se jedná o proces, který přestože má své i slabší eh, momenty, musí pokračovat nadále. Je třeba zdůrazňovat chorvatským úřadům, aby kladli důraz na zachování základních svobod, včetně svobody eh, projevu. Děkuji pan předseda, nyní pan Petrle, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl velice vřele přivítat kolegy z chorvatského parlamentu. Jsou zde nyní s námi, jsou svědky naší práce a Skutečně doufám, že toto je poslední diskuze, která se zde ve výboru ohledně tohoto tématu koná. Je pravda, že já osobně jsem velice spokojen s tím, že premiéři Chorvatska a Slovinska se rozhodli, že přispějí k vyřešení případu Ljubljanské banky. Já doufám, že to povede k konečnému vyřešení tohoto problému. Já jsem předložil jeden pozměňovací návrh, který se týká této závěrečné fáze přistoupení Chorvatska a doufám, že můj pozměňovací návrh bude podpořen. Také jsem se snažil říci, že je třeba posílit pozitivní atmosféru této poslední etapy před ukončením ratifikačního procesu. A k tomu, co řekla paní Fajon, já chápu postoj eh, slovinské vlády a myslím si, že je to dáno tím, že si chtějí eh, udržet maximální důvěryhodnost, pokud jde o vyřešení tohoto stále otevřeného problému. Jinak je pravda, že strana, k níž patřil eh, ministr pro zahraniční záležitosti, odchází eh, z vlády, takže určitě dojde k výměně na tomto postu. Pan předseda předává slovo panu Boženovičovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu Rojčkovi za zpracování vynikající zprávy, která je zdrojem inspirace pro celou řadu poslanců Evropského parlamentu. Já bych chtěl nejprve jasně říci, že Chorvatsko bere velice vážně deset úkolů, které stanovila v souhrné monitorovací zprávě Evropská komise. Jedná se o konkrétní očekávání, která jsou zmíněna také v tomto dokumentu, o kterém dnes diskutujeme a já vás chci ujistit eh, za mm, chorvatské poslance. My jsme se sešli s ministrem zahraničních věcí minulý týden a tak mohu říci, že se vše ubírá správným směrem. A vše probíhá v úzké spolupráci s Evropskou komisí. Při této příležitosti bych chtěl ještě zúraznit, že těch deset úkolů představují výsledek toho, že Chorvatsko vyjednávalo o podle nových eh, standardů a že jsme se snažili konzistentně provádět reformy na základě nově vytvořeného modelu, který vychází e, z dřívějších zkušeností s rozšířením. A hlavní myšlenkou tohoto modelu je to, že kandidátská země má stanovené přísné podmínky, které musí být naplněny a země tak musí být plně připravena na sebe vzít povinnosti plynoucí z členství od prvního dne členství. Tento model byl úspěšný v případě Slovenska, ale eh, nebylo tam žádné monitorování po přistoupení a to je určitým nedostatkem modelu. Evropská komise pečlivě sledovala celý proces od začátku, bude v tom i nadále pokračovat až do 1. července letošního roku. Chorvatsko chce věnovat velké úsilí boji s korupcí a chce sladit eh, soudnictví s evropskými standardy. A tak, jak je to v souladu s kapitolou 23, eh, ta byla eh, poměrně komplikovaná, protože z ní vyplývaly zásadní reformy. V tomu bych řekl, že pan komisař Fiele uvedl, že v této kapitole již nezbývají žádné věci k dořešení. Pokud jde o Ljubljanskou banku, tak zde bych chtěl zdůraznit, že tady nemáme žádný záložní plán ani na chorvatské straně, ani na straně Evropské unie. My Chorvatsko chce spolupracovat, byla Ljubljanská banka je ovšem bilaterální eh, záležitostí a ta by neměla mít dopad na přístupový proces. Já jsem velice rád, že probíhá dialog a že řešení je na dohled. Jinak eh, si jsme velice dobře vědomi toho, že celý proces vyjednávání a podobné diskuze, jako je ta dnešní, jsou samozřejmě monitorovány sousedy na západním Balkáně. Také víme, že náš vyjednavací proces je určitým modelem pro tyto země a tak je velice důležité, aby z toho vznikl dojem eh, konstruktivní spolupráce. My, Chorvatsko se to snaží posilovat, eh, aby bylo jasné, že Evropská unie chce přijmout eh, všechny, kteří splňují podmínky. Jsem velice rád, pane předsedo, že i při poslední diskuzi i dnes kolegové vyzývají všechny zbývající členské státy, aby ratifikovali přístupovou smlouvu. Evropský parlament stál vždy za Chorvatskem a jsem tomu rád. Děkuji. Uh, Děkuji vám, říká pan předseda. Ještě jednou se obracím na všechny kolegy. Sledujte prosím eh, časovač na obrazovce. A nyní pan Kreiseldorfer. Děkuji za slovo a já opravdu budu stručný, většinou se mi to daří. Ale ano, počkám, až si nasadíte sluchátka. Já mám zejména radost, že se Chorvatsko stává členem EU a hodně si od toho slibuji. Chorvatsko dobře znám, jednak tam mám známé kamarády, jednak tam jezdívám na dovolenou. Hovořilo se tady o nebezpečí korupce a to zaznělo z mnohých stran, ale pro mě je rozhodující skutečnost, že existují zákony, existují instituce, které se těmi zákony budou řídit. Banky, to už potom jednak jsou eh, záždosti eh, dvoustrané, jako Lublanská, pak je Hypo AP Adria a to máme s nimi eh, různé špásy i v jiných unijních zemích, ale každopádně členské státy už mají sami co dělat eh, s podvody, s korupcí u sebe. A já doufám, že si Chorvatsko nebude brát vzor z toho, jak probíhají jmenování na různá stanoviska i v jiných státech. Každopádně já už se na přístup Chorvatska těším a doufám, že budeme vést i intenzivní rozhovory a debaty s novými chorvatskými kolegy i zde v této sněmovně. Děkuji. Děkuji, říká předseda pan Radoš. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolegice i kolege, ja bih ovu priliku iskoristio i naglasio nekoliko osnovnih točaka hrvatskog pristupanja. Naime, Hrvatska je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 Mm-hmm. Okay. <laughs> okay. Okay, I will continue in English, uh, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. I... Pane předsedo, dámy a pánové, rád bych využil tuto příležitost k tomu, abych hovořil o konkrétnostech přístupu Chorvatska k Evropské unii. Chorvatsko tento proces využilo k posílení svých institucí, a k dosažení vyšší úrovně demokratických standardů v zemi. Myslím si, že se to Chorvatsku podařilo. Je to úspěch jak pro Chorvatsko, tak pro Evropskou unii. Chorvatsko v této snaze bude pokračovat i jako členský stát Evropské unie. Všechny aspekty zmíněné v tomto usnesení, jako justiční systém, lidská práva, boj s korupcí, prevence korupce, svoboda médií, hospodářská stabilizace, fiskální stabilizace, monetární stabilizace a vytváření podmínek pro investice budou i nadále vysoko na našem pořadu priorit. Pokud jde o toto konkrétní usnesení, chtěl bych poděkovat panu Roučkovi za jeho vypracování a zejména za kompromisní pozměňovací návrhy, které jsou velmi dobré a to usnesení zlepšují. Myslím si, že pro pana Roučka i pro všechny politické frakce zde je to velký úspěch. Je velmi dobře, že jsme dosáhli schody. Ovšem musím říci, že některé pozměňovací návrhy nepodporuji. Jsou totiž eh, z mého hlediska něco, co sem nepatří, například chování katolické církve. V podstatě souhlasím s panem Weiglem, ale myslím si, že sem do tohoto typu usnesení to skutečně nepatří. E, sem by patřily jiné návrhy. Dovolte mi vyjádřit se k návrhu na monitorování v Chorvatsku po přistoupení. Já si nemyslím, že toto je vhodný návrh, protože Chorvatsko, v Chorvatsku proběhl velmi náročný jednací proces a jednalo se o velmi striktní monitorování ve třech přístupových obdobích. A proto si nemyslím, že by takovýto druh monitoringu i po přistoupení byl vhodný. Děkuji vám. Paní Doris pak má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Blahopřeji panu Roučkovi k vypracování stanoviska. Chtěla bych zmínit eh, jednu věc. O tom už se tak trošku zmiňovala paní Makovej. Samozřejmě během rozšiřování eh, máme zkušenosti eh, v tom smyslu, že jsme u Chorvatska pak aplikovali konkrétní, konkrétní opatření. Chorvatsko muselo dělat daleko více než Rumunsko nebo Bulharsko. A proto je Chorvatsko dnes tam, kde je. A to není jenom to nejsou jenom slova na Chorvatsko, to, jsou, to platí i na nás. My jsme se zkrátka poučili a řekli jsme, že země může přistoupit, když splňuje podmínky a Chorvatsko podmínky splňuje. Konec konců i parlament jako takový o přistoupení Chorvatska velkou většinou úspěšně hlasoval. A e, takovýto monitorovací proces, který jsme zatím nikdy v minulosti neměli, a který by zatím vedl k tomu, že v Německu, v Dánsku a ve Slovinsku zatím nepochopili, jak ten proces přistoupení funguje. Zkrátka, teď z těch 40 bodů zbývá nějakých 10 a těch 10 se vyřeší někdy v průběhu března nebo nejpozději v průběhu dubna. Já si myslím, že monitoring, který probíhá před přistoupením, je velmi dobrý. Já si nemyslím, že nějaká země, která už přistoupí, by měla mít jiné zacházení než země přistoupivší před ní. Korupce je samozřejmě velký problém všude na Balkáně, mimo jiné také v Chorvatsku, ale já si nemyslím, eh, že by to v těch sousedských zemích, které už jsou v Evropské unii, bylo tak zase úplně jiné. Teď pokud jde o Slovensko, eh, Slo, Slovinsko, které se vyjádřilo pozitivně k přistoupení Chorvatska, to mě musím říct velmi potěšilo. Já si upřímně nemyslím, že vzhledem k historii Není možné, aby se Slovinsko k Chorvatsku a naopak chovalo tak, že mu bude znemožňovat přistupování, ať už jakýmkoliv způsobem. Takže já si myslím, že by naši slovinští kolegové mohli udělat alespoň toto. Dále doufám, že i téma Ljubljanská banka se bude při dalších jednáních řešit a že se vyřeší. Jsem velmi ráda, že jsme dospěli až do takto pokročilého stádia eh, těchto přístupových jednání a řeknu ještě jednou, já jsem přesvědčena, že ani Chorvatsko nebude bránit žádné jiné své sousedské zemi v přistoupení k Evropské unii. Myslím si, že jste se poučili z vlastního přístupového procesu a budete se podle toho chovat. Doufám, že budete e, přátelští, otevření a rozumní, až se bude snažit o přístup další země z vaší oblasti. Děkuji a jenom upozorňuji, že budu velmi pečlivě sledovat, jak budete v té situaci jednat. Děkuji. E, děkuji paní pak, paní Vrbat. Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se o stručnost. Tato rozprava už trvá dosti dlouho. A proto děkuji hlavně panu zpravodaji, panu Roučkovi, za velmi pozitivní názor na Chorvatsko, jak ho i vyjádřil v této monitorovací zprávě, a děkuji všem stínovým zpravodajům, protože si myslím, že vlastně ten prvotní, tu prvotní myšlenku pana zpravodaje sdílejí. Už několikrát zde zazněly bilaterální otázky. Chtěla bych zdůraznit, jak právě říkala kolegyně Doris Pak, že náš parlament v minulém funkčním období jednoznač, jednomyslně odhlasoval eh, deklaraci v podstatě o tom, co chceme. Chceme sledovat ambice našich sousedských zemí v regionu, pokud jde o evropské členství těchto zemí. A notno říci, že negativních zkušeností máme skutečně hodně. My jsme první, kteří chtějí svým sousedům v těchto evropských ambicích pomáhat. Jsme přesvědčeni, že to je v zájmu Chorvatska samotného. Pokud jde o Ljubljanskou banku, Eh, což je jedno z kontroverzních témat, které zde zaznělo. Eh, jsme si jistí, jsme přesvědčeni, že i toto téma naši premiéři včas vyřeší. Probíhají neustálá jednání a jsme přesvědčeni, že dosáhneme řešení výhodného pro oba státy. To řešení ostatně chtějí nalézt všichni. Jsme si jisti, že ho nalezneme brzy. Pokud jde o postpřístupový monitoring, ehm, můj osobní názor je, že by tímto monitoringem vlastně padl veškerý koncept našich eh, jednání. Jednak v podstatě ta cesta Chorvatska do Evropy byla cesta jednomyslného koncenzu v chorvatském parlamentu, a mezi všemi parlamentními politickými stranami. A e, to vlastně v celém průběhu naší cesty do Evropy. Jednak je potřeba konstatovat, že ta cesta, ta procedura byla velmi dlouhá a skutečně se nám podařilo transformovat svou zemi do země úplně nové, Vybudovali jsme úplně nové instituce a jednoznačně e, se nám minulost v žádném případě nevrátí, takže se toho prosím, kolegové, nebojte. Děkuji. Děkuji, paní Morinovič. O, děkuji, pane předsedo. E, a děkuji všem kolegům. Vážení přátelé, kolegové, vážený pane Roučku. Řádné členství Chorvatska v Evropské unii se nám neodvratně blíží, už jsme skutečně v cílové rovince a myslím si, že je proto na místě vám poděkovat. My se moc těšíme na to, až budeme řádným členským státem Evropské unie. Jak už zmínila kolegyně, chceme jednoznačně pokračovat v našich úkolech, to znamená bojovat s korupcí, posilovat právní stát. Je to samozřejmě svým způsobem úkol, který nikdy neskončí. Je to takový náš úkol trvalý. Jak eh, právě řekla Táňa, jsme na něj připraveni. My jako národ, jako občané, jsme připraveni a rozhodnuti vyřešit všechny tyto problémy. Například pokud jde o vztahy s našimi sousedskými státy a chceme je vyřešit míru milovným způsobem. Chtěla bych pak zdůraznit ještě jednu věc, která tady zatím nez, nezazněla, ale je potřeba ji zmínit. Jak jsem řekla, jsme připraveni bojovat s korupcí a posilovat právní stát, reformovat justiční systém a tak dále a tak dále. jsme rovněž připraveni splnit své závazky vůči vlastním občanům. Chceme dále rozvíjet, zachovávat a starat se o náš sociální stát. To je, myslím, velmi důležitý úkol pro Chorvatsko i pro zbytek Evropy. Je potřeba, aby nám občané důvěřovali. Děkuji vám za slovo. Děkuji vám. Než dám slovo panu Roučkovi eh, na stručné schrnutí, poprosím ještě pana Langeho z DG pro rozšíření o vyjádření. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, vzhledem k tomu, že se hovoří o striktním dohledu ze strany komise, říkal jsem si, že bych vám možná podal nejnovější informace o tom, jak toto monitorování probíhá. Rád bych vám řekl, že s Chorvatskem intenzivně spolupracujeme a podporujeme Chorvatsko v tom, aby provedlo všechny nutné kroky tak, aby splnilo veškeré závazky, ke kterým se zavázalo. Dovolte mi vyjádřit se konkrétně k otázkám priorit, o kterých už se zde dnes hovořilo. Jednou z hlavních priorit je e, privatizace e, přístavu Boru Split, Eh, k čemuž vám mohu sdělit, že Chorvatsko předložilo zrevidovaný plán a kolegium o něm bude rozhodovat eh, ve středu. Pak, když tento plán bude eh, schválen, tak ta smlouva o privatizaci snad může být podepsána a finalizována do konce měsíce února 2013. Další prioritní téma je vytvoření toho výboru pro sledování střetu zájmu. Jak už bylo uvedeno, ten výbor byl eh, založen 25. ledna. Jeho první jednání proběhlo 11. února. Takže i na této frontě se priority plní. Pokud jde o hraniční přechod NIUM, eh, probíhají stavební práce, pokračují velmi dobře. Byli jsme informováni minulý pátek, že do 31. března má být vše hotovo. Takže to sice nebude připraveno už v den publikace té naší zprávy, ale uh, už je to, uh, už to dokončení těch prací je na spadnutí. A dále otázka uh, překladová. Zajistili jsme významný pokrok v překladu všech dokumentů AKI, které opět nebudou stoprocentně k dispozici v den vydání zprávy, ale pakliže se stejnou rychlostí bude pokračovat, Eh, i do budoucna, tak už v den přistoupení bude veškeré aký řádně přeloženo. Dále bych vás rád informoval o otázce vztahů Chorvatska. V pátek proběhla schůze, které předsedal pan komisař Füle a účastnili se jí pan Spučič a pan Nagonča, ministři zahraničí eh, Chorvatská k Bosně a Hercegoviny a ta schůze se týkala e, zbývajících témat, která je třeba vyřešit ve věci hrani- pohraničních vztahů mezi oběma zeměmi. Konkrétně se hovořilo o e, požadavku, aby Chorvatsko aplikovalo celé aky Evropské unie už od nepřistoupení, což by vedlo k určitým problémům pro Bosnu a Hercegovinu. Takže proběhla tato velmi konstruktivní schůzka obou ministrů zahraničí, na které se hledali způsoby, jak tuto situaci usnadnit do co nejvyšší možné míry, tak, aby vše dobře fungovalo od dne přistoupení Chorvatska do Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji, pane Langene. A teď pan Rouček schrne celou rozpravu. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručné závěry z této dlouhé diskuze. Chci poděkovat všem kolegům za velice cené příspěvky, vyjádření a názory. Ještě jednou bych zdůraznil, že nikdo nespochybňuje připravenost Chorvatska na přistoupení k Evropské unii od 1. července. Myslím, že zde také panuje schoda, pokud jde o kompromisní pozměňovací návrhy. Ještě jednou bych zopakoval, to se týká kompromisního návrhu číslo dvě, že si jsme všichni, jakožto poslanci, ale i naši kolegové z Chorvatského parlamentu, velice dobře vědomi toho, že práce bude pokračovat i po prvním červenci že se bude třeba zaměřit především na budování právního státu, boj, na boj s korupcí, na posilování právního systému. Když se podíváme na ty kompromisní pozměňovací návrhy, vyzýváme eh, chorvatské orgány, aby posílili boj s korupcí, podvody, zneužíváním prostředků. Chceme eh, aby opatření tohoto druhu pokračovala i následně. Chceme, aby eh, země řešila problémy korupce, střetu zájmů, organizované trestné činnosti a tak dále a tak dále. Myslím, že jsme udělali maximum pro to, abychom zapracovali vaše názory do těchto kompromisních návrhů, ale bohužel nemohu souhlasit s tím, co navrhuje paní Makovej, aby Chorvatsko bylo začleněno do monitorovacího mechanismu po přistoupení. Jak už řekl pan Poslot a jiní kolegové, jedná se o konec procesu. Jak řekl pan Boženovič, pokud Chorvatsko dáme na monitorovací seznam, tak vlastně spochybníme celý přístupový proces a veškerou tu letitou práci komise, parlamentu, všech zpravodajů, kteří se věnovali Chorvatsku. Já jsem tedy přesvědčen o tom, že na tomto se asi shodneme. Shodneme se na tom, že Chorvatsko je připraveno a že existují a fungují příslušné mechanismy, ale stejně jako v případě jiných zemí, ať už je to Rumunsko nebo moje země Česká republika, a netýká se to jenom nových členských států, ale i starších členských států, států Všude je potřeba se soustředit na boj s korupcí, podvody a tak podobně. Takže, jak už jsem říkal, zařazení Chorvatska na monitorovací seznam by bylo závažnou chybou a bylo by to nespravedlivé vůči této zemi a spochybnilo by to celý přístupový proces. Ještě, pokud dovolíte, stručně se zmíním o některých eh, doporučeních. To, co říkal pan Weigl k ehm, pozměňovacímu návrhu 28. Zde chápu váš názor, ale nemyslím, že bychom zde neměli zmenovat konkrétní jednu instituci, konkrétně ve vašem případě katolickou církev. protože my vyzýváme chorvatské úřady, aby byly nadále bdělí a zajišťovali plné dodržování lidských práv a bojovali proti veškerým formám diskriminace a projevům nesnášenlivosti vůči národnosti menšinám, migrantům, lesbickým ženám, homosexuálům, bisexuálům, transexuálům i jiným menšinovým skupinám. Já si myslím, že není vhodné eh, vybírat eh, určitou konkrétní instituci a takto na ní poukazovat. Myslím si, že ta výzva by měla být formulována spíše takto obecně. Pokud jde o to, co říkala paní Brandner ve svém ústním pozměňovacím návrhu číslo 3, tak eh, myslím si, že to je správný návrh, odráží eh, náš názor na zapojení občanské společnosti a zapojení parlamentu. Tento dohled eh, z této strany je třeba posílit. Pokud jde o otázku ratifikace, zde jsem velice rád, že jsme se všichni shodli na tom, a včetně slovinských kolegů, že ratifikace ve třech zbývajících státech by měla měla proběhnout co možná nejrychleji. Opravdu doufám, že až se 11. března sejdou premiéři, tak eh, dojde ke schodě a ratifikace bude ve slovenském parlamentu úspěšně završena. Já myslím, že tento názor sdílí i naši slovenští kolegové, že je velice důležité, aby Chorvatsko a Slovensko mělo výborné vztahy a je potřeba, aby se tyto dvě země staly pozitivním příkladem pro Srby, Bosňany, Černohorce a další na Balkáně. Takže ještě jednou děkuji všem kolegům za vyjádření. Pan předseda, děkuji. Pane zpravodaji, děkuji také všem, kteří se účastnili dnešní diskuze. Připomenu jenom, že budeme hlasovat o této zprávě zítra odpoledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, to je druhé zvážení zprávy o pokroku Islandu za rok 2012. Jak dobře eh, víte, tak Island vyjednává s Evropskou unii od roku 2011 a Vyjednávání zatím probíhala hladce a velice rychle. Od poloviny ledna ovšem jednání zpomalila a to vzhledem k nadcházejícím parlamentním volbám, které by se na Islandu měly konat na konci dubna. Takže eh, v této politické situaci pan Preda, náš zpravodaj, velice pečlivě analyzoval všech 41 eh, pozměňovacích návrhů a shodl se se stínovými zpravodaji na sedmi kompromisech. Předávám už panu Pradovi slovo, aby nám sám nastínil dosažené kompromisní pozměňovací návrhy. Předíte. Mai așteptăm câteva secunde până... Já bych si dovolil ještě momentík počkat, než se tady v sále situace uklidní. A intra di Croazie l'ante Ok, mulțumesc. Așa cum uh, ați... Zdá se, že příznivci Chorvatska se už vzdálili a nyní je řada na Island, jak jste už předeslal, pane předsedo. Jedná se o zprávu o Islandu. První rozprava v našem výboru AFED se konala v prosinci, 18. prosince minulého roku a tedy 18. prosince pak byla lhůta pro podávání e, eh, pozměňovacích návrhů. Dostali jsme jich 41. Většina z nich byla velice konstruktivních. Děkuji eh, kolegům, kolegyním, kteří těmito návrhy přispěli ke zprávě. Děkuji rovněž stínovým zpravodajům za spolupráci a myslím si, že na jejím základě jsme dospěli k textu, který je tedy velice čitelný, velice jasný a myslím si, že eh, by měl vést tomu, že ji můžeme schválit. I politické frakce vlastně tento text všechny akceptují. Ještě jsme se sešli v posledním minulém šásporském týdnu. A ještě pár slov k těm sedmi kompromisním pozměňovacím návrhům. První se týká odstavce 1 tohoto usnesení a vlastně vztahuje se k tomu vyjednávacímu postupu obecně. Druhý kompromis se týká osmičky a tam vlastně hovoříme o zpomalení na základě vývoje situace v Islandu a těch eh, událostí. Další kompromis se týká pozměňovacího návrhu 9. Tam se jasně odkazuje na to, že informační centrum Evropské unie EU v Reykjaviku je často špatně chápáno jako taková propaganda pro EU. Ehm, další záležitost se týká problému eh, týkající se eh, pohybu kapitálu, to je si návrh 13, kontrol kapitálu, pak 19, eh, to se týká rybolovu, to je ten další kompromis. A pak mám ještě další kompromis, který se vztahuje k pozměňovací návrhu, který jsem předložil já sám společně s panem Tenokem a Atkinsem a to se týká spolupráce EU s Islandem v oblasti Arktidy. Nová formulace vedla vlastně zároveň i k třem ústním pozměňovacím návrhům. Dva i pět a čtyřka, ta se týká iSafe té kauzy iSave a snaží se postihnout eh, závěry FT, tedy ESVO, k této problematice, případně i rozhodnutí islandské vlády týkající se toho, jak budou tedy dále eh, vracet prostředky, případně řešit finanční situaci ve vztahu k Spojenému království a Francii. Pak máme ještě stínové zpravodaje, které se, kteří se tady snaží komentovat přístupový proces Islandu. Je to vlastně dobrá zpráva a e, jinak e, situace makrel a rybolovu, tam bohužel ještě se úspěch nedostavil a proto jsem v pozměnci návrhu číslo 4 sám poukázal na to, že Island bohužel ještě jednou a opakovaně si jednostranně stanovil kvótu pro odlov makrely. Island musí začít přispívat k zamezení um, rybolovu, který bude snižovat rybí populace. A musí to být prostě fázový přechod k nové rybolovné politice. Zítra budeme o této zprávě hlasovat. Plénu se počítá s hlasováním dne 13. března. Případně 14. března. Já si ještě vzpomínám na moment, kdy vlastně v Islandu začala přístupová vyjednávání. Tehdy se naši chorvaští kolegové obávali, toho, že snad e, Island Chorvatsko předběhne a přistoupí ještě před touto zemí. A já vlastně mohu tyto obavy rozptýlit a rozptýlovala jsem je pravidelně tím, že jsem hovořil o tom, jak vše závisí jednak na rytmu těch vyjednávacích eh, jednání a na těch jednotlivých úspěších. A nyní už se radujeme, že už máme stanoveno datum pro Chorvatsko 1. červenec a přitom musíme konstatovat, že vyjednávání s Islandem naopak zpomalila. Právě i z důvodu voleb, blížících se voleb což nemusí být jediný důvod, ale každopádně se zdá, že předvolební boj přece jen má jednoznačný vliv, spošťující vliv na vyjednávání, ale my přitom doufáme, že nebude e, případné přistoupení Islandu nějakým způsobem neférově ovlivněno těmito volbami. Pan předseda, děkuji, pane Predo. Rád bych všem připomněl, že v 17 hodin 30 minut máme tady irského ministra eh, pro zahraniční věci a eh, zároveň pro obchod zde, takže prosím, buďte struční. Nyní paní Šáke, která se vyjádří za politickou skupinu ALDE. Děkuji. O Chorvatsku proběhla velice živá diskuse a můj kolega, který byl stínovým zpravodajem, musel odejít, ale poprosil mě, abych se velice stručně vyjádřila jeho jménem. Hlavně jde o to, že tady vlastně nejsou takové žádné zásadní překážky. Eh, nyní už přece jen eh, kauza banky iSafe znamená, že se bude splácet, že Island tedy souhlasil a eh, vlastně s tou zprávou celkově souhlasí a to jsem tady měla za jeho jménem sdělit. Ano, to bylo opravdu stručné, pan Rouček. Já rovněž budu Slušný pane předsedo, jménem Jorana Ferna, který se zde dnes nemůže dostavit, bych rovněž rád poděkoval eh, zpravodaji za dobrou vyváženou zprávu, za skvělou spolupráci a zároveň za konstruktivní přístup k našim pozměňovacím návrhům. Na začátku se zdálo, že bude problém s kompromisním návrhem 2, protože my se nedomníváme, že parlament by měl zasahovat, případně doporučoval něco islamské vládě, případně nějakým rozporům, ale nyní už to má vyváženější formulaci a s tím souhlasit můžeme. Jediný problém, který ještě máme, to je čtvrtý pozměňovací návrh pana zpravodaje a kompromisní návrh 6 kde se vlastně dál, ještě hovoří dále, lituje, že si Island stanovuje jednostranně um, rybolovnou fotu pro makrelu. To si nemyslíme, že je konstruktivní komentář, proto um, máme vůči tomu námitku a budeme hlasovat proti zítra proti konkrétně tomuto pozměňovacímu návrhu, ale jinak jménem skupiny SSD demokratů e, problém nevidíme a e, zítra se těšíme na hlasování. Předseda, děkuji a nyní za EKR Eh, Sir Robert. Pane předsedo, děkuji. Já bych prostě a jednoduše rád eh, pogratuloval, poblahopřál panu Predovi za to, jak ta zpráva nakonec eh, dopadla a rovněž za spolupráci, rovněž za to, jak vedl delegaci, která i na Islandu byla. Kvalitní zpráva, výborná práce, děkuji kolegové už přeslali, vlastně tady kontroverzí je minimálně z pohledu té zprávy. I když panují určité obavy, které už byly vyjádřeny a dnes i zazněly znovu, právě týkající se rybolovných aspektů um, odlovo makrely, a toho, jaký to budeme mít vliv na diskutek když já hovořím s bývalým předsedou výboru pro rybolov Struanem Stevensonem, on teda se eh, velice rozčiluje a není to <laughs> příjemné ho sledovat. Je to přece jen ale eh, vážně řečeno určitá obava a to nesmíme přehlížet. Stejně tak záležitosti ehm, zemědělské povahy, ty kapitoly musí být probrány velice podrobně, než se můžeme rozhodnout, že je to vyřešeno. Já jsem rád, že zde eh, v té zprávě se hovoří o eh, šťastném závěru eh, finančního vyjednávání a těch finančních problémů, ale právě včera večer jsem sledoval zprávu na BBC World Service, kde byla půlhodinová relace o tom, jak se Islandu daří řešit problémy a jak má tedy šťastnou budoucnost před sebou. Zda ta budoucnost bude opravdu v rámci Evropské unie, to už je jiná věc. Musíme Musíme vyčkat výsledku voleb a uvidíme, jak to dopadne, ale jinak z naší strany problémy se zprávou nemáme, podpoříme ji. Děkuji. Děkuji. Už eh, zde ten nemám žádné řečníky na sedm, prosím tedy pana Predu, pokud se chce ještě vyjádřit. Eh, Děkuji, pane předsedo. Už v podstatě nic nemám, jenom bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich vystoupení že jsem si velice dobře poznamenal především to, že socialisté ještě mají eh, určité problémy, takže uvidíme, zda se nám nakonec podaří najít nějaké řešení. Snad to bude formou kompromisního návrhu. Děkuji. Pan předseda, děkuji. V rámci konce diskuze bych chtěl jenom připomenout, že hlasovat o této zprávě budeme zítra odpoledne. A nyní už eh, Můžeme přejít dále ke třetímu zvážení dokumentu, který se týká svobody tisku a sdělovacích prostředků ve světě. Pracovní dokument zpracovala zpravodajka paní Šáke. Jak všichni velice dobře víme, tato zpráva AFET se připravovala poměrně dlouhou dobu a jsem velice rád, že nakonec se začalo na zprávě pracovat. Původně se mělo hlasovat eh, na černové plenárce a termín pro pozměňovací návrh je 9. dubna. Vítám, že paní zpravodajka uvádí ve svém pracovním dokumentu, že nechce duplikovat práci organizací občanské společnosti, které vydávají roční zprávu k svobodě médií a ke svobodě tisku. Také chci poděkovat paní zpravodajce za to, že spolupracovala velice inkluzivním eh, způsobem že veřejně vyzvala na webových stránkách eh, k podnětům k tomuto tématu. Já myslím, že jsme kolegové svědky toho, že se smršťuje prostor pro svobodu tisku a vyjadřování eh, jak v našem prostoru, tak i mimo jeho rámec a proto je tato zpráva více než aktuální. Předávám už tedy slovo paní zpravodajce, paní Šáke. Děkuji, pane předsedo. Jak jste sám řekl, jedná se o první diskuzi nad předběžným dokumentem, k němuž přispěly nejrůznější organizace a vyzývám i kolegy, aby se k němu vyjádřili. Je to tedy materiál k diskuzi, který eh, reaguje, eh, dokládá neblahou situaci, která se dotýká práce novinářů a obecně svobody tisku a vyjádření. Svoboda médií a tisku je samozřejmě nesmírně důležitá pro kontrolu eh, státních úřadů a pro zajištění pluralistické diskuze. Nejde jenom o to, že konkrétní lidé čelí určitým hrozbám, ale objevují se i nové tendence, které způsobuje digitalizace, hospodářská krize. Vnáší to novou dynamiku do práce novinářů a médií. Jde také o to, jak zajistit kvalitní přístup k informacím, jak posuzovat kvalitu nabízených informací a jejich objektivitu. Dále je důležité, aby Evropská unie ve snaze dokončit společnou bezpečnostní a zahraniční eh, politiku, aby dosáhla také v této eh, oblasti svobody tisku a médií eh, na globálním poli. Nechci tím říci, že Evropská unie nebo nějaký mm, konkrétní politik by se měl vměšovat do obsahu novinářské práce a práce médií, ale spíše bychom se měli zaměřovat na usnadňování svobody tisku a médií a na její posilování. Tento diskuzní materiál je materiálem, do něhož přispěly eh, různé subjekty a aktéři a já nechci duplikovat to, co dělá občanská společnost. Eh, také jsem se rozhodla, že nebudu jmenovat žádnou konkrétní eh, zemi, žádný konkrétní členský stát. Samozřejmě, že všichni máme určité problémy. Těším se spíše na tematický přístup a dovolím si zdůraznit několik otázek, které si myslím, že bychom měli společně řešit a opět jsem otevřená i vašim názorům, vážení kolegové. Na jedné straně vidíme, že dochází k posilování jednotlivců v digitálním světě, digitálním prostředí tím, že lidé mají dnes možnost jakožto jednotlivci i jako novináři ehm, dávat najevo eh, své názory, spochybňovat ehm, politiky, ale Zde je i obrácená strana mince, kdy eh, takovýto novináři představují pro určité politické skupiny hrozbu, proto jejich práce často omezována. Ta omezení jsou často ze strany státu, státních úřadů v řadě zemí. Existují naprosto zásadní hrozby pro svobodu tisku v podobě zákonů, legislativy, zastrašování, nejrůznějších postihů, koncentrace vlastnictví médií, ze strany politiků nebo prostřednicím nejrůznějších eh, střetů, zájmů. Toto vše omezuje a ohrožuje svobodu tisku a médií. V extrémních případech eh, dochází k vraždám, uvězňování novinářů, dochází ovšem také k zásadní eh, cenzuře nebo sebe cenzuře což omezuje základní práva, ale samozřejmě i obecně prostředí v dané společnosti. Toto vše tedy by měly být priority při posuzování ehm, této zprávy. Určité mm, hospodářské, ekonomické eh, situace a hospodářský vývoj samozřejmě také může mít dopad na svobodu tisku a novinářské eh, práce. Když se podíváme na digitální prostředí, tak si uvědomíme, že téměř všechny platformy jsou v soukromých eh, rukou a Přitom lidé vnímají internet spíše jako veřejný prostor. Ještě bych zdůraznil některé konkrétní hrozby ze strany státních úřadů směrem k novinářům. Jsou to formy právního nátlaku, eh, zneužívání legislativy, která je eh, zaměřena na ochranu před terorismem a tak podobně. Na druhé straně státní úřady využívají své moci aby eh, posilovali své postavení prostřednictvím politické propagandy, zejména ve veřejnoprávních médiích, která by měla být nezávisla, nezávislými médii. Na závěr zmíním několik návrhů, jak by Evropská unie mohla konkrétně zajistit eh, větší svobodu tisku prostředků ve světě. Myslím, že musíme být především ambiciozní, ačkoliv dnes eh, se svoboda tisku a médií objevuje v celé řadě politik ESVČ eh, a Evropské komise, přesto, myslím, chybí eh, určitá společná vize a nejsou dostatečně nastavená měřítka a standardy. To znamená, že bychom měli zpracovat udržitelnější představu ucelenější představu o svobodě tisku a médií. Měli bychom jasně říci, jaké podmínky si klademe pro um, určité programy, partnerství, smlouvy a dohody. Jakmile si stanovíme jasné cíle, tak eh, myslím, že můžeme mnohem lépe zajistit, že naše politiky a současné nástroje budou plně funkční, ať už jde například o evropský eh, nástroj pro zajištění lidských práv nebo různé geografické nástroje. Musíme zajistit, aby tyto nástroje byly přístupné nejenom pro velké organizace, ale také pro menší subjekty. V každém případě je potřeba, aby se otázka svobody tisku a médií objevila eh, horizontálně v našich politikách a v dlouhodobých eh, strategiích, eh, především tam, kde, nebo v těch regionech, kde usilujeme prostřednictvím evropských politik o budování správních kapacit. Těším se na diskuzi s kolegy. Pan předseda, děkuji paní Jakonsáry. Kiitoksia eh, raportööri tästä mielenkiintoisesta. Děkuji paní zpravodajce za velice zajímavou analýzu. Já věřím, že je velice dobré, že jste se rozhodla zapracovat eh, názory různých subjektů a aktérů. Také se těším na veřejné slyšení. Pokud jde o název vaší zprávy Svoboda tisku a sdělovacích prostředků ve světě, tak um, se domnívám, že to je vhodně zvolený název. Problematika je to nesmírně důležitá a je třeba ji pojmout ambiciozně. Domnívám se, že je také dobré eh, zmínit země, kde svoboda tisku eh, byla v poslední době oslabena, aby na tuto situaci nepoukazovaly jenom eh, subjekty občanské společnosti. Myslím si, že zde hodnotíme velice závažnou evropskou hm, hodnotu. A myslím, že je také dobré, aby um, občané mohli plně využívat digitálního prostředí a toho, co jim eh, nabízí. Nicméně dochází k omezování svobody například na poli tradičních eh, médií a myslím si, že tato tendence je velice znepokojivá. Dochází k tomu v Evrops- mimo Evropskou unii, v Rusku, v Turecku, ale také v Evropě, například v Maďarsku ve Velké Británii, eh, kde se objevily skandály. Spojené království bylo schopné se s těmito záležitostmi vypořádat, eh, ale ve Francii a v dalších eh, zemích je zjevné, že Existuje legislativa proti terorismu, která byla ve skutečnosti všem využita pro omezení svobody médií a já se domnívám, že to, jakým způsobem protiteroristická legislativa omezuje svobodu médií, to je věc, která by se měla velice pečlivě zanalizovat. Paní zpravodajka Šáke se domnívá, že především na organizacích občanské společnosti, aby zanalizovali situaci svobody tisku a že my bychom neměli jmenovat jednotlivé země, Nicméně já s tím nesouhlasím, domnívám se, že situace by neměla být eh, mm, by se neměla přecházet eh, bez povšimnutí, protože svoboda tisku je skutečně ehm, eh, v řadě zemí v horším stavu, především v Turecku, kde je stále více novinářů vězněno kvůli své profesní činnosti. Jinak zpráva ovšem obsahuje velice dobré návrhy, například společnou evropskou strategii, to je velice dobrý návrh. A pak bych ještě poukázala na mezinárodní dohody a podmínky, které jsou v těchto dohodách nebo mohou být v těchto dohodách obsaženy a ochránit a mohou posílit naše společné hodnoty, včetně svobody tisku prostředků, což nevyužíváme vždy úplně dostatečně. Jsou potřeba ovšem i konkrétní kroky. Uvedu příklad Kazachstánu, kde jsme, eh, ke kterému jsme přijali jakožto parlament vlastní rezoluci. Paní Ešten eh, následně navštívila Kazachstán osobně. Já to tady zmiňuji, protože to je skutečně případ velice mm, důležitý a následně došlo k velkému zklamání, protože paní Eštnová nezmínila při své návštěvě porušování svobody tisku a médií, ačkoliv Kazachstán je zemí, kde svoboda tisku v podstatě neexistuje, což potvrzují i nevládní organizace. Myslím si, že tato základní práva musí být posuzována komplexně, společně a musíme také jednotně vystupovat na jejich obhajobu. Domnívám se, že tento pracovní dokument je velice dobrým schrnutím všech současných problémů. Je to dokument, který pro nás může být zdrojem inspirace, ale myslím si, že v některých věcech by měl být konkrétnější a obsahovat konkrétnější návrhy toho, co by Evropská unie eh, měla udělat. Děkuji. Děkuji, pan Salafranca. Děkuji, pane předsedo. Tento pracovní eh, dokument, jestli jsem to dobře pochopil, tak je to skutečně jenom pracovní dokument a nic víc. Ovšem řeší celá zásadní téma, téma svobody tisku a sdělovacích prostředků ve světě. To je zásadní věc. Eh, tisk a média jsou důležitá pro demokratický vývoj Samozřejmě, eh, že je třeba eh, vnímat tuto problematiku v kontextu problematiky lidských eh, práv ve světě, kdy vidíme a dokládá to také Sacharovova cena, že práce novinářů v celé řadě zemí je omezována. Nejsou to jenom země, které přecházejí k demokracii, takže je třeba podpořit tuto zprávu Domnívám se, že řeší zcela zásadní problémy, které se netýkají jenom přímo svobody tisku a sdělovacích prostředků v tradičním slova smyslu, ale samozřejmě také novým sdělovacím prostředkům, o čemž paní zpravodajka správně hovořila. Jedná se tedy o elektronická média, která jsou další komplikací eh, celého problému, protože velice často v některých zemích, například jsme to viděli v zemích arabského eh, jara, v zemích eh, totalitních režimů se omezuje volné používání internetu a digitálního prostředí. Já si myslím, že je tady tento důležitý aspekt digitálního prostředí a pak ještě další věc, eh, která souvisí eh, se s názory eh, profesních združení novinářů a já si myslím, že zde by bylo zajímavé zaměřit se na země, kde systematicky dochází k zneužívání a omezování svobody tisku a sdělovacích prostředků. Samozřejmě, že není potřeba zabíhat do nejmenších podrobností, nicméně se domnívám, že to jsou země, kde tento problém je natolik zásadní, že je potřeba a je dobré tyto země ve zprávě konkrétně zmínit. Dále se domnívám, pane předsedo, že můžeme požádat paní zpravodajku, aby byla trochu konkrétnější, pokud jde o časový plán a konkrétní lhůty, pokud jde o předložení této zprávy našemu výboru, já si myslím, že e, tady nejde jenom o to, abychom provedli důkladnou analýzu této problematiky, ale především e, a jde o to, abychom reagovali jakožto Evropská unie Eh, na potřebu zajistit eh, svobodu tisku sdělovacích prostředků ve všech evropských politikách. Takže myslím si, že toto by se mělo v té zprávě jasně eh, objevit. Měli bychom ovšem přesně používat terminologii, když paní zpravodajka například říká, že Evropská unie by měla vzdělávat vlády a tak dále a tak dále. Já myslím, že chápeme, co se zde chce říct, ale neměli bychom být mentorští, takže bychom měli opatrně volit svob- slova. Jinak vítám tento pracovní dokument, který se věnuje zásadní problematice, eh, jež přímo souvisí s lidskými právy. Domnívám se, že se jedná o zprávu, která je nesmírně eh, důležitá. Je to oblast eh, i velice citlivá, proto bychom měli zajistit, aby Evropská unie zapracovala svobodu tisku a sdělovacích prostředků do svých politik, které se věnují problematice lidských práv. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Eh, k tomu harmonogramu tady bych si rád rychle dovolil podoknout, že druhá rozprava nad návrhem zprávy proběhne 20. března. Hůta pro podávání pozměňovacích návrhů, jak už jsem se zmínil, 9. duben a pak posouzení těchto návrhů v AFETu proběhne 6. března a hlasovat budeme 7. května a myslíme si, že pravděpodobně na plenáce to proběhne v červnu. Nyní bych se rád ujal příležitosti, abych apeloval na politické skupiny, aby si jmenovali své zpravodaje k této zprávě z vlastní iniciativy. A um, paní Scháke, prosím opravdu stručně, ano, já budu stručná, ale myslím si, že stojí za to reagovat na tyto velice cené komentáře paní Jakonsáry a pana Salafranky. Obecně řečeno s nimi souhlasíme já sama tam odkazuji na zneužívání antiteroristických zákonů a jiných zákonů s cílem omezit svobodu tisku, svobodu vyjadřování. Rovněž souhlasím s tím, co oba kolegové řekli, že tedy je důležité vypíchnout určité země tam, kde dochází k opravdu vážným problémům tady jsem si prostě zatím rozhodla nesestavovat konkrétní seznamy zemí, protože jinak by to mohl být seznam opravdu nekonečný. Musíme k tomu přistupovat inteligentním způsobem. Ale když přijde na zemi jako Turecko, která má pro EU zvláštní význam a rovněž je vlastně součástí našich eh, rozširovacích politik, tam souhlasím, že se musíme stát eh, i konkrétnějšími, protože tam máme i jak příležitost, tak ale i určitou odpovědnost. To tež se týká té podmíněnosti u obchodních smluv a tak dále. Tam rovněž souhlasím s tím, že e, důvěryhodnost EU je zásadní věcí, že musíme e, z té podmíněnosti i těžit, kde je to možné. A konkrétně ke komentářům pana Salafranky, kde vlastně částečně se domnívám, uvažujeme stejným způsobem, ale e, citlivé povaze určitých jazykových záležitostí tam se ještě nad tím zamyslím. Tam jsem měla spíš na mysli sdílení doporučených postupů eh, mezi regulátory týkajícími se například záruk eh, svobody médií eh, v zemích v přechodném stádiu, v zemích v pokonfliktním stádiu, ale opravdu musíme být velice opatrní. S tím nesmíme naznačovat, že bychom měli vládám něco předepisovat ohledně mediální politiky. Rovněž se ještě jednou zamyslím nad tím, zda bychom mohli hovořit o určitém vyhodnocení financování například zpráv a tak dále. Takže um, budu se těšit na další spolupráci a opravdu do března, do 5. března ráda dostanu jakékoliv návrhy, které budou zapracovány do první verze, protože zatím hovoříme o první verzi zprávy. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Tímto uzavíráme debatu nad tímto tématem a nyní zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny. První e, posouzení e, zprávy týkají se Bosny a Hercegoviny. To je poslední z řady devíti návrhů usnesení týkajících se jednotlivých zemí eh, v, tém, v tom přístupovém stádiu. E, u této země se zdá, že máme riziko, že země zaostane za ostatními zeměmi západního Balkánu, protože bohužel ten pokrok v těch přestupních jednáních je velice omezený. Zatím se nepodařilo ani naplnit určité etapy, které by e, umožnily, aby vstoupila v platnost smlouva o přidružení a aby se Bosna mohla stát důvěryhodným partnerem k vyjednávání o členství v EU. Hlavní obava zůstává stejná už celá léta. Chybí sdílená vize politických činitelů týkající se celkového budoucnostního směřování země. A nyní už předávám slovo paní zpravodajce Doris Pak, aby nás seznámila s těmi základními poznatky tohoto návrhu. No vy jste, pane předsedu, už vlastně všechno řekl to, co jsem právě chtěla sdělit já. Každopádně každý ví, že v loni na jaře jsme sepsali tu minulou zprávu a tehdy jsem ještě vyčkávala, protože jsem doufala, že se mi podaří sdělit něco pozitivního ale to rovněž. Ale bohužel se mi to ne zcela podařilo. Vlastně to znamená, že jsme e, se točíme v kruhu a zdálo se, že už jsme se dostali dál minulé jaro, ale nyní už bohužel jsme zase na stejném místě. Máme takovéto dědictví Daytonské dohody a to je takové roztržené dědictví a to je ústava, kterou si nesepsali sami bosňané, kterou někdo šil horkověhlo z Daytonu a je prostě takovým eh, břemenem. Eh, už mnoha léta se eh, ve Štrasburku v soudech pro lidská práva hovoří o tom, že se už musí konečně v té ústavě skoncovat s diskriminací lidí. Tam přece šlo o mezinárodní společenství, a v tom nálezu to je kauza Sedi Finči. A, tam se hovoří o tom, že nezávisle na tom, jakého původu je ten obyvatel, by se měl mít možnost ucházet o e, politický post, dokonce i nejvyšší post v tom státě, ale pokud nejsi Chorvat, e, Bosňák e, nebo Serb, tak si nikdo. Ale to přece v demokratickém státě nemůže být. Tak přece to nelze v Evropě, uprostřed Evropy. Ale bohužel tato ústava, a ještě jednou opakuji, kterou si ani bosňané sami nesepsali, ale kterou někdo um, narychlo sepsal, aby už se nějakým způsobem skoncoval s tou válkou, v tom Daytonu to nějak dál dohromady. Takže vlastně často to vlastně ani není něco, co si Bosna a Hercegovina e, sama zavinila. A další věc. Jsou tam vlastně dvě jednotky. Republika Srbska, tam bydlí většinově Srbové a jinak Chorvatsko-Muslimská federace, v níž bydlí většinově Bosňané a pak ještě 12% Chorvatu. A problém spočívá v tom, že je to taková jakoby federace, která vlastně není schopna fungovat, protože je strukturována po těch washingtonských dohodách z roku 1994 takovým způsobem, že vlastně se nedá reálně politicky vyjednávat. Jsou ty eh, komunity, ty obce, pak deset kantonů, deset premiérů, ministerský předsedů, pak eh, celé eh, armády různých ministrů, pak ještě nějaká federativní vláda a pak ještě máme ten stát, takový dešník. A teď si představte, ono vlastně už ta sama struktura zakládá neschopnost se k čemukoliv dopracovat. A já to říkám na samém začátku, protože se zatím nikdo doposud nepokusil pomoci občanům v tomto státě s takovouto strukturou skoncovat. Už od roku 96 problém spočívá v tom, že všichni občané, kteří tam žijí, kteří zastávají ta stanoviska, samozřejmě říkají ano, k čertu s touto strukturou, ale zároveň máme celou řadu politiků, kteří by, eh, by sami nevěděli, co se sebou. A Evropská komise se vlastně o to nestarala a bohužel musím zde konstatovat, ani já jsem nebyla schopna s tím nic udělat, spíš jsem si zadělala na různé nepřátele a nyní americká administrativa řekla, my si do toho pustíme, my to zkusíme vyřešit zvenčí. Ale v zemi, která už má za sebou různé demokratické volby, tam se nedá řešit nic zvenčí. Tam se do toho musí zatáhnout právě zapojit občané. A proto já apeluji na Evropskou komisi, aby v této oblasti začala něco dělat. Nemůžeme to předat Američanům, protože oni už spáchali ten Dayton a tady všichni vidíme, jak to funguje v reálu. Od konce války, ano, válka tím skončila, ale jinak nic. Problém Chorvatů v Bosně a Hercegovině. Tam to spočívá v tom, že stále více vlastně ta země ještě více klesá do těch etnických separativních tendencí, prohlbuje se to a bohužel místní politici to zneužívají a často vlastně to ještě dále podporují ještě si e, takto odhřívají svou vlastní polívčičku, když se mohou odvolávat na určité nacionalistické motivy, tak toho využívají a pak ještě Eh, vlastně se to odráží i v oblasti korupce. Pak tam není funkční zpráva, zátní zpráva, jak už bylo zmíněno, je tam obrovská korupce, což je vlastně pochopitelné. Když máte tolik různých správních úrovní, tak se s tím vlastně musí počítat. Tam vlastně by museli se o to vymícení korupce vynasnažit všichni. A uh, už více než uh, rok a půl vznikla vláda, ta se ale v létě rozpadla, pak pět měsíců nic a nyní od října už máme vlastně na celostátní úrovni určitou radu ministru. Ono se to vlastně nesmí tomu říkat vláda, říká se tomu vláda ministru. Ale mezi tím vlastně se v rámci federace to rozpadlo znovu a vlastně se tam nic nehne z místa. Možná už se ani nevzpomínáte, že ta země si ani nesmí sama za sebe rozhodovat, že tam ještě stále funguje ten institut toho vysokého představitele a to ani není zástupce Evropské unie a toho my jsme tam vyslali taky máme tam důležitého vlastně velvyslance, kterou si tam paní Ešnová zvolila, pana Sorensena, a on vlastně jakoby kvázi zastupuje Evropskou unii v této zemi. Není to pouze vedoucí delegace, má status velvyslance, ale problém spočívá v tom, že kromě něho tam ještě je ten takzvaný vysoký představitel a ten jakoby je povinný mezinárodnímu společenství, čili Rusům, Američanům, všem. A problém spočívá v tom, že ten institut, který už existuje od poloviny 90. 90. let, aby této zemi pomohl v restrukturalizaci a rovněž, aby mm, těm politikům, kteří e, sami už e, strčili tu ruku do bláta, aby se už nedostali k politice a e, hlídat, aby se dodržovali mm, nějaké zákony. A rovněž sem tam přicházet s nějakými zákony, a to on i dělá, ale samozřejmě, že to dovedlo e, k situaci takové, že politici vlastně už pak se nemusí ujímat žádné odpovědnosti. Pokud se nebyli schopni shodnout, tak to rozhodl e, vysoký představitel a oni si pak od toho měli ruce. No a samozřejmě, že takto se politika provozovat nedá odpovědným způsobem. Prostě takto v té zemi dlouhodobě fungovat nemůže. A ten vysoký představitel tam stále ještě teoreticky by měl zůstat, až do doby, než se ty sporné body z té ústavy nakonec vyřeší a vše se změní. Hospodářská situace. Ta je opravdu mizerná, politování hodná. Investice te se tam prakticky nekonají. <clears throat> Protože samozřejmě, abych někdo mohl investovat, tak čeká, že bude fungovat nějaký právní stát, který je přehledný, zpráva, v níž se vše bude odehrávat. Ale máme určitou úroveň, tam máme obec a tam vládne jedna strana. Je u um, u žezla. Pak na kantonu je to jiná strana a pak vám zaručím, že se vlastně nic nehne z místa. A tak to, to dál nejde. Prostě čelíme situaci, kde vlastně nikdo konkrétně nic nezavinil, ale zároveň se s tím nedá nic dělat. Pak otázka vzdělávání. To mě osobně velice zajímá. A tady rozhodně, abychom chtěli když chceme přitáhnout investory, tak potřebujeme dobře vzdělané mladé lidi. Ale všichni dobře víme, že v této zemi stále ještě dochází k situaci, kdy se říká dvě školy pod jednou střechou. E, napravo katolíci, nalevo muslimové, jako ve středověku. A nedá se toho s tím nic dělat, nezbavíme se toho, vlastně se tím ještě dále i uh, stupňuje nepřátelství a vůbec žádné smíření. Neustále si někdo okopává ve své pozici e, a to rozhodně nepřitáhne zahraniční investory. Už dlouhou dobu máme podklady k tomu stabilizačnímu procesu a procesu tedy um, přidružení, ale aby se to mohlo vůbec formálně odehrát, aby si mohli podat tu žádost, k tomu tak daleko ještě nejsem a nezávislé. Když tedy nepočítáme Kosovo, tak je to vlastně už úplně poslední taková země. A bohužel situace se nelepší. Vůbec se v jednotlivých oblastech nedá ničeho dosáhnout. I když určité zákony už byly schváleny, například zákon o cenzuře prošel, i rozpočty prošli. Ale politická krajina, že tomu tak řeknu, celý politický kontext je tak strašný a zároveň je tak řekla bych, má takovou silnou příměs, to koření těch politických nepřátelství, že vlastně se nedá uvažovat o jednom státě. A teď si představte, máte 13 ministrů školství. Jak může vůbec systém školství fungovat jako celek? A teď máme 167 ministrů. Zkuste si to vůbec představit. Ti přece vlastně vstřebají celý federativní rozpočet. Jinak to ani nemůže být. Takže vlastně se tam nemůže nic dále konstruktivně dít, pokud se nepostaráme o ty základní záležitosti. Ano, my jsme jim pomohli vybudovat vlastní e, policii. Už jsme mohli vlastní policejní misi stáhnout, ale máme ještě na to, máme tam projekt Altea, tedy tu misi Altea. Dobře. Ale to jsou jenom eh, takové um, takové, um, takovou pomoc jim tam jako vydáváme, taková stébelka. Ale to není nic konstruktivního. Já bych vás poprosila, abyste se s tím textem sami seznámili. Není to příliš dlouhé. Pokud chcete, tak eh, to ještě zostříme, i když já se domnívám, že už ostrý je dost. A bohužel dnes vlastně opakuji to, co už jsem říkala loni. To mě mrzí že vlastně nevidíme žádný pokrok. Je to velice politování protože ti, kteří to odnášejí nejvíc, to jsou mladí lidé, místní obyvatelstvo a bohužel ti se pak vydávají um, do zahraničí. Tam je šílený odliv mozku. Takže můžeme jenom doufat, že se snad uh, začne rozhodovat jinak a že budou ty tři etnické skupiny trochu začít komunikovat mezi sebou, že se budou stávat eh, jedním celkem, ale potřebujeme se do toho vložit víc, ještě víc. A náš, náš zástupce EU musí být eh, aktivnější. Komise si to dobře uvědomuje a já velice doufám, že se dokonce dopracujeme k situaci, že ten vysoký představitel opravdu nakonec upadne v zapomnění a že už si budou lidé odpovídat sami za sebe a možná budou mít i lepší pocit té vlastní odpovědnosti nakonec. Děkuji, říká předseda pan Rouček. Thank you. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Budu velmi stručný eh, k tomu, co říkala paní Doris, pak vlastně nemám moc co dodat. Zpráva je to velmi dobrá ale bohužel eh, není to moc hezké čtení. K pokroku v procesu přistoupení k jaku e vlastně nedochází. Ano, chtěli bychom tam vidět více pokroku, ale jak už říkala Doris, jsou zde určité předpoklady pro to, jak vypadá administrativa a institucionální život tam a jaká by měla být jejich struktura a tak dále. Takže k tomu vlastně panuje konsenzus bohužel vzhledem k stávající situaci to moc růžově nevypadá. Pokud jde o komentáře ke eh, konkrétnostem, my budeme jednoznačně předkládat eh, pozměňovací návrhy. Možná bych teď na tomto místě ještě dodal, Pár slov k té hospodářské stránce této zprávy. Eh, je zde takový ten díl o přistoupení Bosny k VTO, k Světové obchodní organizaci, což by snad mohlo znamenat určitý pozitivní impuls eh, a takovou, takovou pozitivní stránku celé této zprávy. A pak eh, k odstavci 27, kde se uvádí, že došlo k setkání mezi komisařem Filem a panem Posičem a Lagunžio ministry zahraničí. To jsou, myslím, také velmi dobré pozitivní příklady, které by tato zpráva mohla obsahovat tak, aby eh, trochu podpořila naše bosenské přátele v další práci, aby šli za tím cílem, který, jak doufáme, dříve nebo později také dosáhnou. Děkuji vám. Děkuji vám. Ulrike Lunáček, prosím velmi stručně. Děkuji, já jsem tady za Marie Cornelisen, eh, za stínovou zpravodajku. Děkuji paní Doris Pak za zprávu. Jak už říkal Libor Rouček, je to zpráva velmi dobrá, ale jaksi neoptimistická. Na druhou stranu, vy jste tu situaci popsala velmi dobře, já s vámi jednoznačně souhlasím. Daytonská dohoda přinesla mír, respektive ukončila válku, ale mír nepřinesla, eh, když se podíváme na to, jak to tam teď vypadá. Dovolte mi vyjádřit se stručně k jedné nebo dvěma věcem. Eh, hospodářská situace. Správně hovoříte o potížích, se kterými se setkávají mladší generace, ale myslím, že je potřeba zmínit, že celý tento region trpí dopady krize, kterou zažíváme v Evropské unii, protože bosenská měna je dosti závislá na euru, takže nemůžou provést devalvaci, což jim způsobuje problémy. Takže to bude jeden pozměňovací návrh od nás. Ehm, pak, eh, pokud jde o hospodářské důvody a evropský trh práce, pro eh, bosenské občany je velmi složité dostat se na evropský trh. Je to mnohem složitější než pro občany zemí, které nejsou součástí přístupového procesu a to také budeme zmiňovat v pozměňovacím návrhu. Jsem velmi ráda, že jste do své zprávy zakomponovala otázku domácího násilní situace eh, žen a eh, válečných případů znásilňování. To je, myslím, téma, které musíme řešit nejen v Mostě Hercegovině, ale i v jiných částech světa. Eh, pak eh, v čísle 9 hovoříte o zjednodušování struktur eh, Federace Bosna-Hercegovina a to si myslím, že je něco, co by se mělo řešit formou ústavních reform, protože reforma jedné entity zde nestačí. Je potřeba, aby tento proces probíhal všude. A ještě jedna věc, bezvízový cestovní režim, což je číslo 25. Já bych asi neřekla, že občané Bosné a Hercegoviny zneužívají asilový systém EU. Já bych snad spíše řekla, respektive ten režim bezvízový, já bych spíše řekla, že ho využívají, protože nemají jinou možnost, jak jinak sehnat práci v Evropské unii. E, v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrh. Já bych na vás chtěla apelovat, abyste sem začl, začlenila i žádost, e, apel na členské státy v tom smyslu, aby se Ehm, proces udělování azylu pro žadatele zjednodušil a urychlil, protože to je svým způsobem motivace pro, bos, ehm, pro eh, bosňáky. Eh, děkuji vám zatím za předložený návrh. Jménem paní Cornelise na dalších stínových zpravodů se těšíme na spolupráci s vámi. Děkuji, říká pan předseda. Jedna minuta pro paní Palony, což je šéfka příslušného oddělení v DG Enlargement. O, děkuji i paní Pak za velmi dobrou zprávu. Komise plně podporuje analýzu paní Pak, tak jak jsme si vyslechli. Respektujeme její hodnocení situace, konec konců i e, zpráva o pokroku z října tomu odpovídá. Bohužel ty závěry zatím příliš pozitivní nejsou. Protože nemáme dost času, budu velmi stručná. Ráda bych zdůraznila eh, dialog, který probíhá mezi komisí a Bosnou a Hercegovinou v současnosti a který je rovněž zmíněn ve zprávě paní Pak. Ehm, dialog na vysoké úrovni o procesu přistoupení má dva hlavní cíle. Chce pomáhat eh, v ústavních eh, reformách, ehm, aby se implementoval rozsudek v případu ehm, Seiji Fizi a angažujeme se také v intenzivním dialogu s politickými vůdci, abychom eh, zajistili, že i oni dosáhnout eh, kompromisu a aby mohli bosensko-hercegovinskému parlamentu předložit příslušné návrhy legislativy tak, aby v rámci dalších kroků dohody o eh, stabilizaci tyto, tato opatření mohla stoupit v platnost. Tak, abychom mohli připravit zcela důvěryhodnou žádost o členství v EU v ten samý moment, kdy bude e, změněna ústava. Takže naše kancelář v Sarajevu se v této věci velmi aktivně angažuje, respektujeme přitom požadavky pana Füleho a e, baronky Eštnové, které byly formulovány v otevřeném dopise politickým vůdcům, který měl za cíl urychlit implementaci tohoto rozsudku v rámci eh, justičních změn. A dále je zde dialog o justici obecně. Další kolo bude probíhat v Dubnu, který proběhne v okrese Brčko. A je to velmi důležitý krok eh, na poli aktivit ETU v Bosně a Hercegovině jedná se o velmi důležitou, důležitou politickou součást budování právního státu. Dále probíhá právní dialog s Bosnou Hercegovinou a Chorvatskem. Byla to tady ta rozprava obou eh, ministrů zahraničí, které předsedal komisař Füle a kde se hovořilo o všech eh, hraničních otázkách, přičem jsme se snažili jako vždy usnadňovat spolupráci obou států a řešit zatím neuzavřená témata, která by snad mohla poškodit Bosnu a Hercegovinu po prvním červenci, poté co Chorvatsko přistoupí k Evropské unii. Chceme samozřejmě zabránit jakýmkoliv negativním dopadům na Bosnu a Hercegovinu. Jsme přesvědčeni, že tato schůzka byla velmi úspěšná. E, paní pak asi předložíme nějaký text, ve kterém budou výsledky tohoto jednání uvedeny. Paní pak rovněž zmínila vzdělávání jsme připraveni zahájit dialog v oblasti vzdělávání a školství obecně. Jsme přesvědčeni, že tato oblast je klíčová a je to oblast, kterou Evropská unie v Bosně a Hercegovině musí řešit. V příštích měsících, pravděpodobně asi v květnu, zahájíme další dialogovou pracovní skupinu na mezinárodní úrovni, ve které budou začleněny všechny subjekty, které se týkají, které se zabývají vzděláváním a budou tam také sedět, přísedět všichni ministři Bosny a Hercegoviny, kteří se školstvím zabývají. Děkuji vám. Děkuji vám. Paní Pak? Ano, děkuji. E, samozřejmě já v tom textu chci zmínit co nejvíce pozitivního. E, děkuji vám, pane Roučku, za váš návrh. E, já jsem teď hovořila, nechtěla jsem předčítat všechno, co mám na papíře. Eh, takže jsem nemohla zmínit všechno. Chtěla bych říct jednu věc, která zde zatím nezazněla. Návrat uprchlíků. Už teď máme peníze od dárců eh, na právě tuto aktivitu a je potřeba zajistit, aby tyto peníze neskončily v něčí kapse, aby se dostaly tam, kam mají. To znamená, k těm lidem, kteří chtějí se dostat zpět do svého původního místa bydliště, musíme vybudovat příslušnou infrastrukturu, například Um, elektrických vedení, tak aby tito lidé měli potřebné, eh, potřebné instalace. Je to, připomínám, jediná země Bosna a Hercegovina, kam tito lidé nesmějí. I do Srbska smějí, jenom do Bosny a Hercegoviny ne. Děkuji vám Já bych ještě zmínil, že termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 25. února 2013. Dámy a pánové, vážení kolegové, chtěl bych na tomto místě přivítat irského místo předsedu vlády a ministra zahraničních věcí a obchodu Imona Gilmora. Chtěl bych mu poděkovat za to, že přišel na návštěvu k nám do výboru v podstatě okamžitě po zasedání Rady pro zahraniční věci, která zasedala dnes. Eh, chci se vám, pane eh, ministře, pane místopředsedo, omluvit. Náš předseda, pan Brok, tu bohužel nemůže býti, eh, řeší důležité neodkladné věci v Německu. Pane ministře, pokud víme, tak program vašeho pořadu jednání byl velmi náročný. Hovořili jste zejména o situaci v Mali, kde, jak doufáme, bude eh, konečně oficiálně spuštěna naše mise na podporu malijské armády. Hovořili jste také o východním partnerství. Zde nás zajímá, jak se jednotliví ministři vyjadřovali eh, k situaci zejména na Ukrajině, v Gruzii a v Moldavsku, kde eh, prochází pro Evropská aliance krizí. Hovořili jste také o situaci v Iráku, což je země, se kterou jsme uzavřeli velmi důležitou dohodu o spolupráci. Hovořili jste také o dalších krocích, dalším rozvoji v jižním sousedství, hovořili jste o situaci v Sýrii a o blízkovýchodním mírovém procesu, eh, také mimo jiném vzhledem k výsledkům izraelských voleb. Byl to opravdu velmi naplněný program. Eh, závěry rady jsme my všichni četli a teď bychom rádi slyšeli od vás, jak ta schůze probíhala. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl pozdravit, eh, prosím, věřejte mé pozdravy také panu Brokovi. Naprosto chápu, že má neodkladné záležitosti v Německu, protože politika je lokální věc v podstatě. Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti skončilo před hodinou. My jsme začínali již o půl desáté dnes ráno, protože jsme měli velice nabitý program a ta diskuze byla opravdu velice dlouhá a já jsem velice rád, že jsem měl možnost na zasedání vašeho výboru zavítat, abych vás informoval o výsledcích zasedání dnešní Rady pro zahraniční záležitosti. Rada řešila vývoj politické situace v Mali po schválení cestovní mapy ze strany malijských úřadů a po zasedání skupiny pro sledování situace v Mali 5. února, které předsedá vysoká představitelka Catherine Ashton byla zahájena školicí mise Evropské unie, která začne okamžitě a měla by následovat podporná mise. Rada schválila závěry, které se týkají Mali a ty zdůrazňují to, že Evropská unie podporuje realizaci cestovní mapy eh, před volbami, které jsou plánovány pro letošní rok, včetně stanovení dialogu a komise pro usmíření a eh, dialog a také zdůraznila nutnost kontroly ozbrojených sil. E, my jsme také s potěšením kvitovali výstupy diskuze skupiny na vysoké úrovni z 5. února a také e, informace, které nám poskytl 12. února komisař Pibalks. Reakce Evropské unie na Mali je e, komplexní, jde o mobilizaci podpory až eh, po mobilizaci společné bezpečnostní politiky až po zajištění 50 milionů eur pro podpůrnou africkou misi a AFISMA. 157 milionů eur, které jsou poskytnuty ze strany EkoSahelu a které jsme poskytli v roce 2012 na řešení humanitární krize a zhruba 50 milionů na rozvojovou pomoc a podporu. Je důležité, aby eh, toto evropské zapojení nadále pokračovalo a měli jsme tak možnost posilovat demokracie a právní stát v oblasti. Pokud je o východní sousedství, tomu jsme se také hodně věnovali na zasedání rady, kdy jsme zvažovali pokrok v rámci východního partnerství ještě předtím, než se bude konat ministerské zasedání pro východní partnerství v červenci a následně v listopadu. Hovořili jsme o e, smlouvě o volném obchodu s Arménií, Gruzií a Ukrajinou, což je důležitý prvek budování úzkých vztahů. Vyjednávání o dohodě o přidružení s Azerbajdžánem ještě nadále pokračují. Ministři se domnívají, že třeba zajistit inkluzivní proces do kterého budou plně zapojeny partnerské země. Komisař eh, File nás informoval o neformálním dialogu v rámci východního partnerství, který proběhl minulý týden v Tbilisi a kde se účastnil diskuse s generálním eh, tajemníkem Schmidtem a paní Eštonovou. Kromě toho, že proběhla výměna názorů, eh, pan komisař se sešel také se zástupci občanské společnosti a na fóru pro občanskou společnost vystoupil s projevem, což jenom eh, ukazuje na význam, který připisujeme nadcházejícímu summitu. Rada schválila také závěry k východnímu partnerství, kde se zdůrazňuje, že tempo reform eh, v zemích východního partnerství bude samozřejmě se pak odrážet na intenzitě spolupráce. To znamená, že partneři, kteří provádějí intenzivní reformy, budou mít užší vztahy s EU. Ministři se dohodli, že před Vilniuským summitem rada eh, se několikrát ještě k záležitosti vrátí. Pokud jde o Syrii, tak rada se rozhodla, že obnoví restriktivní opatření proti syrskému režimu na další tři měsíce, aby nebylo možné dále podporovat útoky na civilisty. Proběhla výměna názoru, o tom, jak by Evropská unie nejlépe mohla podpořit opoziční síly a e, syrské úsilí a jak podpořit humanitárně syrské obyvatelstvo. Ocenili jsme také snahu dosáhnout politického eh, řešení společně se syrskou opoziční eh, syrskou politickou opozicí. Schválili jsme závěry eh, k Syrii, které obsahují i naše humanitární mm, obavy a humanitární aspekty. Dále se o tom bude jednat také v březnu. Vysoká představitelka eh, vedla zasedání během oběda, kdy jsme hovořili o posílení přímého vyjednávání mezi stranami v blízkovýchodním mírovém procesu. Jak asi víte, vašení poslanci, postoj EU, pokud jde o výstup z takovýchto jednání, už byl několikrát zcela jasně formulován a je to řešení v podobě dvou států. Spolupráce s druhou Obamovou vládou je samozřejmě velice důležitým aspektem této spolupráce a o tom vysoká představelka také informovala. Zmínila také své zasedání s ministrem Kerry, které proběhlo minulý týden. Dále jsme hovořili o zhoršující se politické situaci v Iráku. Je to země, eh, která trpí vnitřním napětím a také napětím v celém regionu, tedy mám na mysli syrský konflikt. Evropská unie a členské státy by proto měly zintenzivnit eh, úsilí, pokud jde o podporu stability v této oblasti a využít současné dynamiky, eh, ke které eh, došlo, vzhledem tomu, že došlo k podpisu důležité smlouvy mezi Evropskou unii a Irákem. Evropská komise mobilizuje podporu pro, podpo- pro podporu řízení v Iráku a to pomocí 20 milionů eur. Vzdělávání, právní stát, to jsou priority pro další finanční rámec. Ve svém vystoupení pan komisař Pibalks zdůraznil na radě především bezpečnostní problémy pro Evropskou unii OSN při poskytování pomoci. Ještě bych zdůraznil některé další závěry rady, které jsme schválili. Pokud jde o DPRK, tak jsme odsoudili eh, jaderné testy z 12. února. Přijali jsme tři finanční opatření, restriktivní opatření, eh, zejména finanční povahy, které jsou namířené proti režimu Severní Koreji. Rada eh, přistoupila k dalším zásadním omezením, aby zabránila dalšímu rozvíjení balistického programu Severní Koreje. Pokud jde o otázku eh, Fora pro lidská práva, tak zde podporujeme eh, veškeré orgány OSN, závěry předpokládají aktivní účast EU, pokud jde o tematické rezoluce v roce 2013. Priority v této oblasti jsou Sýrie, Severní Korea, Irán, Sri Lanka, Mali, Barma, a Bělorusko, práva dětí, žen a handicapovaných a diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity jsou také prioritami EU eh, e v OSN. Pokud jde o Zimbabwe, Rada schválila závěry a rozhodnutí, kde se hovoří o obnovení restriktivních opatření s určitými pozměňovacími návrhy, pokud jde o konkrétní osoby. Rada přivítala pokrok, pokud jde o kon- ústavní proces a ustanování politických stran v Zimbabve a celkově budování státních institucí a vytváření politického koncenzu. Důvěryhodné eh, politické referendum je velice důležitým eh, krokem, eh, na což budou navázány další evropské restriktivní opatření. To znamená, že jakákoliv naše spolupráce bude provázána s politickým pokrokem této země. To jsou, pane předsedo, hlavní závěry, k ním jsme dospěli na dnešním zasedání Rady pro zahraniční záležitosti a těším se na diskuzi s poslanci. Pan předseda, děkuji, pane ministře, za vaše vystoupení a otevírám diskuzi. Nejprve pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Gracias, eh, señor. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji pane ministře za to, že jste tak rychle dorazil z rady, abyste nás eh, informoval. Já myslím, že to byl nejrychlejší přesun z rady do Evropského parlamentu. A děkuji tedy za vaši přítomnost a veškeré eh, informace. Děkuji. Dovolte jednu otázku. Pokud jde o závěry ohledně Syrie, vy jste, pane ministře, hovořil o podpoře zvláštního vyslance OSN o podpoře Arabské ligy, mluvil jste o podpoře toho transformačního procesu, mluvil jste o postupu Číny, Ruska v rámci Rady bezpečnosti. Myslíte si, že to opatření aby se soudili eh, viníce, viníci, kteří se podílejí na porušování lidských práv před Mezinárodním soudem, že to bude opatření, které přispěje k přechodu a demokratizaci společnosti. Pak se chci zeptat na sankce, které rada schválila, pokud jde o Severní Koreu, protože kromě schválených rezolucí 2805 eh, OSN Evropská unie zavádí vlastní sankce a zde bych chtěl vědět, jaké konkrétní sankce máte na mysli. A poslední otázka, ta se týká malijské mise. Dnes o ní bylo rozhodnuto. Bylo rozhodnuto, že proběhne školící a podpůrná mise Evropské unie a že první část už vlastně dorazila do hlavního města Bamako. A Jak vyplývá z povahy této mise, zdá se, že účelem mise není provádět vojenské operace. Takže moje otázka, pane předsedo, Pane ministře, eh, chci se zeptat, zda rada také zvažovala bezpečnostní aspekty této mise, protože otázky bezpečnosti této evropské mise v Mali je potřeba vzít v potaz. Děkuji. Pan... Děkuji. Pan Danžal. Merci, monsieur le président. Monsieur le vice-premier ministre, merci. Euh, en effet. Děkuji, pane předseda. Děkuji, pane ministře. Děkuji, jak eh, za tu rychlost, jakou jste se před námi objevil. Já mám dvě otázky. První se týká Mali eh, když eh, pan prezident, teda pan eh, zástupce prezidenta Biden navštívil Paříž před dvěmi týdny, tam zaznělo, že africké jednotky, eh, které jsou takovou tou hlavní hrací kartou evropských sil z dlouhodobého pohledu, která má přispět ke stabilizaci situace v Mali, že by to měla být taková mírová operace OSN eh, ve svém soušu, což vlastně mění úplně mandát, mění případné mm, struktury financování a i e, mění se celkem pohled koncepce podpory EU. Když se tehdy o tom hovořilo, tak vlastně neexistovala taková konkrétní představa toho, jak by ta mírová mise se mohla stát tou misí OSN. Víte k tomu něco? Druhá věc se týká Syrie. Já jsem osobně e, slyšel slova pana Fabiuse, ministra zahraničí Francie, o embargu, kde on řekl, že to embargo tedy bude trvat dál, ale bude pozměněno určitým způsobem a to tak, abychom dokázali snáze chránit civilní obyvatelstvo. A mě by zajímalo, co to znamená. To pozměnění tedy toho embarga a zároveň, jak to bude vypadat z technického hlediska ve věci tohoto embarga. Děkuji. Děkuji, říká předseda pan Paleckis. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, otázka z mé strany. Zní. země, která je vlastně sousedem Evropské unie, složitá sousedská země Bělorusko. Tam se budu tázat. Víte samozřejmě, že existují snahy EU vůči této zemi snažit se v praxi uplatňovat takzvaný kritický způsob spolupráce, snažit se dosáhnout rovnováhy mezi sankcemi a podporou. Jak zní názor předsednictví na spolupráci s touto zemí? Jakým způsobem by nám probíhat? Děkuji. Děkuji, říká předseda. Pan Atkins. Děkuji. E, je skvělé, že vás znovu vidím. E, to je ta příjemná stránka ehm, předsednictví, že člověk se schází, vlastně se výdá s ehm, ministry té předsednické země pravidelně a doufám, že i vy si to užijete. Dvě záležitosti. Omlouvám se, že se opakuji, ale ono se toho tak rychle nezbavíme. Střední východ. Máme zcela mm, unikátní příležitost, když se vlastně teprve vytváří nová izraelská vláda o volbách, že by se snad mohlo podařit vyvinout určitý nátlak na záležitost těch eh, palestinských osad, případných dalších věcí. Já tady nechci provokovat žádnou kontroverzi tím samotným obsahem té otázky, ale jde mi o ten okamžik, on ten zcela tedy neopakovatelný okamžik a otázka ní zdá, vysoká představitelka se toho chce ujmout. A druhá otázka, a nechci provokovat, Eh, když tedy si mm, uvědomíme, že jsme součástí toho kvarteta v rámci Evropské unie, eh, Zvážil byste přizvat pana Blaira, aby se rovněž zúčastnil některé z těchto schůzek, aby nám případně vysvětlil, co, tedy pokud úplně cokoliv, toto kvarteto vůbec dělá? Děkuji, paní Lunáček. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž eh, vítám jménem zelených na půdě AFETu. Hm, Pana ministra, dvě otázky z mé strany. Jedna se týká Sýrie. Možná jsem vše úplně dokonce nebyla schopna sledovat, ale hovořilo se v médiích například uvolnění, případně pozastavení hm, vojenských sankcí, aby některé země případně mohly dodat zbraně rebelům. Mohl byste nám e, přiblížit tu debatu, které země například byly e, toho či onho názoru? Vím, že žádné rozhodnutí nepadlo, či spíše Nerozhodlo se o tom pozastavení, případně zrušení sankcí, ale chtěli bychom vědět více. Druhá otázka. Ukrajina. Tam je patová situace. Jak to vidíte z pohledu případného pokroku? Jak to vidíte do budoucna? A protože zatím se tam vlastně nehýbe vůbec nic. Hovořili jste o této zemi? Vidíte tam určitou šanci, že by se v nejbližších týdnech mohlo něco pohnout z místa? Děkuji. Předseda, děkuji a nyní se obracím na pana ministra, aby odpověděl na tyto otázky a druhé kolečko, tam už mám tři řečníky na seznamu. Pane ministře, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve otázky, které se týkají Sýrie. Tady pan Salafranka se tázal na Sýrii, pan Tanžal. A ještě i paní Lunáček se zajímá o tuto zemi. Nejdříve k věci stanoviska eh, ohledně Mezinárodního trestního dvora. Jeden ze závěrů, ke kterému jsme došli, je, že Evropská unie je i nadále hluboce znepokojena systematickým porušováním lidských práv a mezinárodních humanitárních zákonů, které z pohledu Mezinárodní eh, komise vyšetřovací by mohly eh, být kvalifikovány jako zločiny proti lidskosti a mohly by se stát předmětem šetření Mezinárodního trestního dvora. Takže EU se obrací na e, bezpečnostní výbor OSN, aby se zabýval touto jako případně i se obrátila, případně předala záležitosti tak, jak už je uvedeno v dopise z 14. ledna letošního roku. A samozřejmě tam se pak apeluje na všechny ty, kteří jsou odpovědní e, za tuto situaci, aby eh, popotahovali k odpovědnosti pachatele případných těchto trestných činů. Čili eh, tam jde o to, že by se mohla tato záležitost případně předat Mezinárodnímu trestnímu dvoru. A nyní sankce. Otázka sankcí. Rozhodnutí, která padla, byla za prvé, že stávající sada, případně koš eh, sankcí vůči Syrii bude prodloužen na další tři měsíce. Otázka, která vzešla v diskusi, se netýkala ani tak zrušení embarga na dodávky zbraní, protože to zrušeno nebylo, to stále trvá. Ale co jsme si vyjasnili, se týká spíše toho, aby sankce se postaraly i o záležitost využívání vojenského um, vybavení, které není smrtonosné a zajišťování prostředků, které pomáhají civilnímu obyvatelstvu. A tam jsme vyjasnili v rámci diskusí tu záležitost, že nesmrtonosné vojenské vybavení a technická pomoc, která nemá smrtonosnou povahu, by mohla být poskytnuta v souladu s potřebami tak, aby zlepšila bezpečný život obyvatel země, což však neznamená právě ve smyslu těch závěrů, Rozhodně to neznamená nějaké pozastavení či zrušení embarga na zbraně, vůbec se to ani nějakým způsobem nepřibližuje um, takovému to uvažování. Mali. Další země, k níž jste se tázali. Měli jsme tam briefing ze strany některých členských států i ze strany komise ohledně bezpečnostní situace v Mali a celkově k humanitární situaci v této zemi francouzská vojenská operace v Mali, která Francie tedy tam vysá přes 4 tisíce vojáků pokračuje se eh, v této práci, jsou tam zapojeni i jiní mezinárodní aktéři. A FISMA rovněž tam vyslala přes 4 eh, tisíce eh, vojáků, přes 2 tisíce z nich v Čadu, kteří budou ale nebudou tedy podléhat velení a FISMy všechny oblasti byly osvobozeny od teroru a e, to byla spolupráce francouzů a malijských jednotek Timbuktu, Gao, Kida, některé však e, oblasti, v některých oblastech se objevuje takové mm, partizánské vlastně hnutí e, těch nezávislých, jakoby drobných vojenských jednotek teroristického původu. Pak otázka pana Palecky se a rovněž myslím, že i paní Lunáček, ano, se rovněž vlastně zmínila o otázce východního partnerství a pak ještě i Bělorusko a Ukrajina. Význam dnešního samitu spočíval v tom, že už vlastně před uh, tím summitem, který se má konat eh, v červenci a rovněž i před tím zasedáním ve Vilniusu v listopadu, se už o tom hovoří. A myslím si, že můžeme tedy spravedlivě říci, že co nás zajímá je za prvé přiměřená připrava, příprava na Vilniuský summit. A rozhodně už jsme tím učinili první krok tím dnešním summitem. A za druhé, že v nejbližším období budeme počítat východní partnerství mezi své priority vyššího řádu, což v praxi bude znamenat, že každá země by měla mít vlastní evropskou perspektivu, vlastní nějakou vyhlídku, jak se sama vidí, jak by to mělo vypadat, eh, prohloubení eh, případné problémy dohod o volném obchodu záležitosti spojené s demokracií, lidskými právy, právním státem a tak dále. Myslím si, že tady opravdu musíme konstatovat, že v každém z těchto států je situace trochu odlišná. Rozhodně to tam není podobné. A zároveň se jedná o něco, k čemu se rada bude pravidelně vracet. Střední východ, na to se tázal pan Atkins na tuto věc. E, v průběhu té obědní diskuse týkající se mírového procesu na Středním východě se hovořilo o tom, že se jedná o vlastně takovou příležitost. Ano, těsně po amerických prezidentských volbách a zároveň i po izraelských volbách, že tady máme určitou příležitost vstupu do této situace a případného dosažení pokroku. A tady si myslím, že eh, John Kerry, eh, nový minister zahraničí USA, nám v těch určitou naději. Pan prezident Obama se má v úmyslu vydat do Izraele, pravděpodobně to proběhne v březnu, a, nebo tak nějak, a to znamená příležitost pro EU spolupracovat i s ostatními nad koncepcí dosažení nějakého vypořádání situace na Střední výhodě a rozhodně znovu rozproudit diskuse. Samozřejmě, že budeme muset i e, nově zvážit úlohu kvarteta a jakým způsobem toto kvarteto zapadá do těch diskusí a tématiky těch diskusí druhu typu. A zatím jsme se nebavili o té možnosti přizvat pana Blaira, aby se mohl účastnit i zasedání Rady pro zahraniční záležitosti. Doktor Brahimi ano, ten by se účastnit měl, pravděpodobně to bude v březnu. A samozřejmě, že si od něj vyslechneme e, zprávu o situaci v Syrii. Ještě jsem snad něco vypustil. Určitě mi to připomenete, pokud se tak stalo. Děkuji, pane ministře, říká pan předseda. A nyní druhé kolečko a nejdříve pan Petering. Já vielen Dank. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo a pane ministře samozřejmě svět je veliký, problémy jsou mnohostrané, toho není potřeba se bát. Já bych měl jednu otázku k Mali. Musíme být vděční prezidentovi Francie, že v Mali jednal. Ale nemyslíte si, že právě takováto vojenská akce by měla spíše být úkolem Evropské unie? Ehm, máme nějaké zkušenosti z Bali, z Mali a konec konců vedle vás sedí Pierre Vimont eh, z SVČ. Jsou nějaké úvahy o tom, že by, vojen, že by se v EU vytvořily vojenské struktury tak, abychom v budoucnosti mohli vojenským způsobem jednat jako Evropská unie? A eh, ne tak, jak jednal velmi záslužně vojensky francouzský prezident, jaký by byl váš postoj k takovýmto iniciativám? Děkuji. Pan Rouček. Děkuji. Pane ministře, já zůstanu na Blízkém východě. Říkáte, že máme být proaktivní, v tom s vámi souhlasím. Pakliže zde máme nějakou to, to, tuto příležitost, tak eh, je to pravděpodobně asi ta poslední, kterou v tomto druhém funkčním období pana Obavy máme. Chci se vás zeptat na Hizbalách. My jsme trošku pod tlakem našich amerických přátel, včetně kolegů v, kongres, v kongresu, abychom Hizbalách dali na seznam teroristických organizací po nějakých těch předběžných nálezech bulharských úřadů, pokud jde o e, vraždy v Burgasu. Diskutovali jste o tomto tématu? Jaký je na to náš názor? Děkuji. Děkuji, pan Tenok. Děkuji vám, pane předsedo. Tady přímo před vámi, pane ministře. Eh, paní Lunáček už o tom mluvila, ale chtěl bych se vrátit k Ukrajině a Vilniuskému samitu k východnímu partnerský. Chci se zeptat, zda eh, vnímáte nějakou možnost podpisu této dohody o volném, volném obchodu, děje se dosti na hodnotící radě pro Ukrajinu a tak dále. Chci přivítat rozhodnutí rany, rady k Zimbabwe. Já jsem eh, v kontaktu s organizací ve Velké Británii, která se zabývá eh, náhradám pro farmáře, kterým byly vyvlastněny majetky eh, Mugabeho režimem. Chci se zeptat, jestli budete názory takovýchto organizací v budoucnu brát v potaz, až budete přeskoumávat možnosti prodloužení eh, prodloužení sankcí vůči této zemi. A eh, nakonec k Hizbaláhu pod eh, po těch otřesných událostech v Bulharsku. Pokud vím, tak irská vláda tradičně byla vždy proti Eh, uvedení Hizbaláhu na seznamu teroristických organizací a je proto důvod, který, jak doufám, nám osvětlíte, že je zde určitý rozdíl mezi tím vojenským křídlem a mezi tím politicko-občanským křídlem, které nelze označit za teroristickou organizaci. Faktem je, že Hezbalah samotný toto rozdělení neuplatňuje. Považuje se za jednu a jednotnou organizaci, takže možná byste nám mohl osvětlit, proč má vlád, vaše vláda tento názor, eh, tedy že Hezbalah na seznam teroristických organizací uvést nelze. Děkuji. Děkuji vám. Další žádosti o slovo, říká pan předseda. Pokud ne, tak poprosím pana ministra o odpovědi a v mezidobí se kolegové můžou připravovat na další kolo intervencí, na další kolo dotazů. A promiňte, ještě pan Danžan má nějaký doplňující dotaz. Ano, ano, děkuji. Ještě k té maliské otázce a transformaci těch afrických jednotek eh, afizma do nějaké operace pod záštitou OSN do nějaké mírutvorné operace, mírové operace. Jak to vypadá eh, v této věci? Dobrá, děkuji. Tak teď už má slovo pan ministr. Děkuji, takže nejprve k Mali. Hned na úvod a asi jsem to pravda měl říci už v předchozí své intervenci, musím říci, že proběhla e, významná přípravná opatření pro evropskou výcvikovou misi. E, je to generál Lecontre, který byl určen za šéfa, za vedoucího tohoto mise. 29. E, ledna se začalo jednat. Výcvik malijských jednotek má začít na začátku dubna. Počítáme se zhruba dvěma stovkami cvičitelů a vytvořením eh, hlavního stanu této mise v Bamaku. Bude tam logistická podpora a eh, bezpečnosti jednotky. Celkem to bude zhruba 500 lidí. Výcvikový, eh, výcvikové centrum bude v Kulikoru, což je asi 500 km na sever od Bamaka. Ovšem ten proces generování nějakých jednotek v, souvi, v součinnosti s eh, členskými státy EU se příliš protahuje. Teď na tom velice aktivně pracujeme tak, abychom zajistili, že eh, v terénu bude i vojenský hardware a to eh, v dostatečně, v dostatečně krátké době, tak, aby se mohl spustit proces vojenského poradenství. Pokud jde o otázku zda ta reakce na situaci v Mali by měla být jaksi evropsko-unijní odpovědností, evropsko-unijním povinností, závazkem, nebo zda by se takovýchto závazků měly ujmout jednotlivé členské státy k tomu tolik. Um, já si myslím, že jeden z faktorů, který zde musíme jednoznačně zohlednit, je spontánnost toho, jakým způsobem se ta krize vyvinula a spontánnost toho, jakým způsobem byla Francie schopna okamžitě intervenovat. Vzhledem k tomu, že e, v tu danou chvíli měla své jednotky v Čadu, v Senegalu a na pobřeží Slonoviny. Myslím si, že otázka do budoucna, zda mít nějaké evropsko-unijní struktury v oblasti obrany je delší rozprava. Je jasné, že to, co se dělo v Mali a jakým způsobem jsme to řešili, bude jednoznačným příspěvkem do takovéto diskuse. A celé to téma Mali je potřeba teď začít řešit jako samostatnou situaci. Doufám, že tímto dostatečně odpovídám na vaši otázku, pane Petteringu. Je to samozřejmě širší téma, kterým bychom se museli zabývat tím jaksi delší dobu eh, a komplexněji, než jak tomu můžeme učinit eh, teď v tuto chvíli. Pokud jde o Hizbalách, a eh, Borges. Rada byla informována ministrem zahraničí Bulharska, jaké jsou předběžné nálezy z vyšetřování útoku v Borgasu Eh, hovořil o tom pan Rouček i pan Tenok. Eh, v podstatě jsme dospěli k závěru, že je nutné, aby Evropská unie i nadále podporovala libanonské eh, úřady ve spolupráci s Bulharskem tak, aby byli viníci převzati před soud, a tak, abychom i nadále společně s našimi partnery bojovali proti mezinárodnímu terorismu. E, premiér Mikaty vyjádřil e, v tomto smyslu vůli velmi aktivně spolupracovat, což samozřejmě vítáme. Pokud jde o sdělení radě pana ministra zahraničí Bulharska, byli jsme informováni během jeho briefingu o tom, jak vypadá stávající situace, jak pokračuje vyšetřování a sdělil nám, že na jednom z budoucím zasedání Rady pro zahraniční věci nás o tom bude nadále informovat, eh, až se z celé této situace budeme moci nějakým způsobem poučit, až s ním budou vyvedeny závěry. Dnes se na Radě pro zahraniční věci nediskutovalo o zařazení Hizbaláhu na seznam teroristických organizací a pane Tenoku, ta reference k názorům mé vlády. K tomu bych poznamenal, že zde nezastupuji svou vládu, jsem zde eh, z titulu zástupce předsednictví rady. Ano. Nicméně já si myslím, že je potřeba započítat do celé věci situaci v Libanonu a Libanon je jednoznačně momentálně země, která eh, je v daném regionu na velice kritické pozici a to zejména v tomto okamžiku, zejména vzhledem k tomu, co se děje v Sýrii. Samozřejmě vím, že proběhla určitá spekulační vlna v médiích. Zda se otázka uvedení Hizbaláhu na seznam teroristických organizací bude nebo nebude projednávat na tomto zasedání Rady pro závěreč, zahraniční věci. Eh, to asi bude dostateč, do, do značné míry odvislé od názoru bulharského ministra zahraničí, který nás bude informovat o vývoji v situa- o situaci v Borgesu na příštím zasedání Rady. Pokud jde o situaci na Ukrajině, před několika týdny proběhlo velice cené zasedání setkání členů Rady pro zahraniční věci s ministrem zahraničí Ukrajiny. Přístup, eh, který jsme zaujali, to znamená více za více v rámci těchto eh, jednáních o dohodách o volném obchodu, o dohodách o přidružení a tak dále, to vše musí být založeno na eh, reakci ze strany Evropské unie, ale i reakci ze strany zemí východního partnerství, mimo jiné ze strany Ukrajiny. A to je ten přístup, který budeme zastávat i do budoucna. Já si myslím, že je potřeba využít pákový efekt, který Evropská unie v této oblasti má, zejména ten hospodářský pákový efekt, k tomu, abychom zajistili, že eh, zde dojde k určitému pokroku, zejména v oblasti ochrany lidských práv a v oblasti právního státu a jeho dalšího rozvoje. Na druhou stranu je potřeba tyto aspekty vyvážit tím, že zajistíme, že budeme podporovat země ve východním partnerství v tom, že budou mít, že mají evropskou perspektivu. Pak, když tato perspektiva zmizí, tak možnost pole působnosti a schopnost vlastně vůbec eh, uplatňovat nějaké pákové efekty nebo nějakým způsobem argumentovat vizaví těmto zemím eh, se sníží. Samozřejmě by bylo bývalo bylo možné dosahovat pokroku daleko rychleji, než se ho dosahuje. Nicméně situace na Ukrajině a i v Bělorusku je velmi vážná. Pokud jde o Zimbabwe, k otázce pana Tenoka, opět eh, i zde rozhodnutí o sankcích vůči Zimbabwe eh, se v podstatě odvíjí od pokroku, kterého jsme dosáhli. A Rada pro zahraniční věci musí reagovat na pokrok. A sankce Eh, musí používat k podpoření pokroku, ale když k tomu pokroku dojde, je potřeba ty sankce uvolnit, abychom ten pokrok nějakým způsobem odměnili. Je to samozřejmě proces, který je potřeba velmi pečlivě měřit. Je to proces, který je potřeba soustavně a neustále přeskoumávat a rada se samozřejmě k situaci v Zimbabve v budoucnu také vrátí. a k panu Danžanovi. Tedy k panu Danžanovi a jeho otázce ve věci eh, transferu z jednotek s afizmy na nějakou mírovou, na, na podobu nějakých mírových jednotek pod vedením OSN. To bude samozřejmě trvat, bude potřeba, aby se k tomu vyjádřila a vydala usnesení Rada bezpečnosti OSN. Bude potřeba vytvořit e, nějaké vojenské jednotky s jasně určeným mandátem a jsme teprve na začátku tohoto celého procesu. E, malijský prezident e, nedávno napsal Ban Ki-moonovi dopis, ve kterém vyjádřil souhlas s vytvořením takovýchto vojenských jednotek. Nicméně momentálně je naší prioritou stabilizovat tuto zemi. Děkuji vám. Děkuji vám, pane ministře. Jsou ještě nějaké další otázky z pléna, doplňující otázky, intervence jakéhokoliv druhu? Zdá se, že ne. Zdá se, pane ministře, že jste nás zcela uspokojil, respektive uspokojil jste všechny poslance zde přítomné a poslankyně, za což vám děkujeme. Děkujeme, že jste přišel, zejména, že jste přišel tak rychle po zasedání rady. Těšíme se na vaše příští návštěvy zde u nás. Přejeme vám mnoho štěstí do budoucna. Děkuji.